Dobrý den, všechny vás vítám. Nejprve přejmeme pořad jednání. Máme tady bod doba vyhrazená pro otázky komisi, kde nás ještě před tím bodem komise informuje o svých úmyslech ohledně čtyř nových sdělení. Dále bod 6, ten se týká dohody zakládající přidružení mezi EU a Střední Amerikou. Ten bod padá. E, paní Greze nám své stanovisko e, předloží spolu na, e, s návrhem stanoviska k legislativnímu textu na příštím zasedání. A zítra 19. června máme na programu diskusi s panem Serencenem o současné humanitární krizi. Dále bych vám chtěla říci, že při této příležitosti tady bude ještě druhý řečník, pan George Okot Obo, který je ředitelem pro Afriku při Vysokém komisariátu OSN pro uprchlíky, který nás bude informovat o možnostech Vysokého komisariátu pro uprchlíky při současných krizích v Africe, v Sahelu, v Africkém rohu, ehm, v Sudánu a v Jižním Sudánu. Jsou nějaké námitky nebo komentáře k návrhu programu, včetně těchto tří drobných změn? Ne, a tím pádem tedy náš pořad jednání je přijat v tomto pozměněném znění. Obdrželi jste zápis ze schůze 14. května. Pokud máte nějaké připomínky k tomuto zápisu, tak je dejte vidět sekretariátu před koncem dnešního zasedání. V opačném případě bude tento zápis schválen. Nyní přejdeme k doporučením koordinátorů. Máte je ve svých složkách. Jsou to doporučení přijatá na zasedání koordinátorů 24. května 2012. Pokud máte nějaké připomínky k výsledku tohoto jednání, tak je dejte vidět sekretariátu do konce dnešního zasedání, jinak ty výsledky budou přijaty. Dále. Generální ředitelství pro rozvoj při Evropské komisi nám chce na, oznámit přípravu čtyř sdělení. Takže zástupce generálního ředitelství nás tedy informuje. Tak já to tady mám napsané v angličtině, neumím to číst, takže to přeskočím, dám slovo komisi, aby nás rychle seznámila s těmito plánovanými sdělími. Předávám slovo paní Catherine Meddepenningen. Doufám, že jsem to příliš neskomolila. A má tolik času, kolik bude chtít, takže si to užijte, protože to neplatí tak vždycky. Děkuji. Paní předsedkyně, budu hovořit francouzsky. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, jménem komise vás informuji o čtyř návrzích sdělení, na kterých se pracuje a které spadají do kompetence komisaře Píbalksa. První sdělení se týká přechodu, druhé sdělení se týká ehm, ochrany, která, které bude schvalováno v srpnu 2012, třetí se týká ehm, oblasti potravinové bezpečnosti v září 2012 a čtvrté sdělení o občanských organizacích, to je září říjen 2012. Pokud jde to o to první sdělení o přechodu. Investice do reformních procesů je klíčem ke stabilitě v regionech i ve světě a ke prosperitě a je to tedy důležitý zájem Evropské unie. Toto sdělení o přechodu se týká zemí, které jsou na počátku nebo se již pustily do reformních procesů, ale které potřebují učinit další pokrok, tak aby jejich eh, reforma skutečně v čase přetrvala. Toto sdělení se nezaměřuje pouze na takzvané eh, křehké státy a na státy s probíhajícími konflikty. Pro přechod je důležité, důležité vybudování vztahu mezi státem a občanskou společností založeného na zájemné důvěře. Evropská unie v tomto sdělení nechce vytvářet nějakou novou politiku, chce vylepšit konzistenci, dopad a účinnost své podpory procesům demokratizace třetích zemí. Toto sdělení bude uvádět oblasti, kde by EU mohla zlepšit svůj přístup a své nástroje tak, aby lépe přispěla k udržitelnosti e, reform. Za tímto účelem využijeme zkušenosti s přechodem k demokracii států obecně. Zvlášť to bude platit pro členské státy EU, které přistoupily v posledním desetiletí. Využijeme také po naučení z provádění politiky sousedství a také po naučení z provádění naší politiky spolupráce obecně. To bylo tedy k tomu prvnímu sdělení. Druhé sdělení se týká sociální ochrany. Mělo by být připraveno v srpnu 2012. Sdělení Agenda for Change vyzvalo ke globálnímu přístupu Eh, pokud jde o lidský rozvoj, přístup ke zdravotnictví, ke vzdělávání a k posílení sociální ochrany ve prospěch integrovanějšího růstu, který umožní občanům podílet se na bohatství a tvorbě pracovních míst. Toto sdělení o sociální ochraně eh, reaguje na politické cíle, které jsou uvedeny v Agenda for Change. soustředí se na podmínky trvalejšího růstu s tvorbou pracovních míst, bude se snažit najít politické reakce pro takzvaně nově se rozvíjející se země, bude eh, reagovat na slabé stránky EU v oblasti liberalizace světového obchodu a volatility cen a hospodářských podmínek, které eh, způsobuje. Je to důležité zvláště v tam, kde partneři jsou citliví na nezaměstnanost, problematiku hospodářského růstu a hrozí, že společnost pojede po dvou rychlostních kolejích. Samozřejmě ten přístup má být realistický. Nikdo neočekává, že oficiální rozvojová pomoc bude financovat sociální ochranu a transfery v daných zemích. Jedná se spíše o takové interní poselství v tom smyslu, že budeme zkoumat, jak tyto země mohou lépe produkovat bohatství a jak je možné lépe eh, nastolit vazbu na interní příjmy, což samozřejmě souvisí s vybíráním daní. Toto sdělení již bylo předmětem online konzultací, dostali jsme 135 odpovědí z osmi členských států, od různých mezinárodních organizací, OSN, Mezinárodní eh, no, Světové banky, Mezinárodní organizace práce, nevládních organizací a veřejnosti obecně. Konzultační jednání byla pořádána v Bruselu s několika členskými státy a také jsme měli jednání v zahraničí se zástupci ministerstvech pro sociální ochranu, ministerstev financí, se zástupci občanských organizací z Afriky, Asie a Tichomoří. Především to bylo jednání v Kasablance, Addis Abebě a Bangkoku. Zpráva o veřejné konzultaci byla již zveřejněna. Dále třetí sdělení, e, to bude v září říjnu 2012, sdělení o organizacích občanské společnosti. Toto sdělení předpokládá úplnější, konzistentnější, účinnější přístup s důrazem na jednotlivé země, bude se přihlížet ke národním specifikům a k specifikům jednotlivých zúčastněných subjektů. Bude se týkat občanských organizací v rozvojových zemích, také v zemích sousedství, v zemích pro rozšíření a budeme spolupracovat s generálním ředitelstvím pro rozšíření. E, sdělení bude vycházet z výsledků strukturovaného dialogu s občanskou společností, místními orgány. Samozřejmě přihlédneme i k závěrům z Agenda for Change k výsledkům sdělení o rozpočtové podpoře a ke strategii rozšiřování EU obecně. Zde jsme s konzultacemi už dosti pokročili. Konzultace vlastně už skončily v květnu. Obdrželi jsme 315 příspěvků z celého světa Deset delegací EU provádělo konzultace s místními organizacemi. Dále proběhla konzultace asi ze 73 zástupců místních orgánů i členských států v rámci fóra e, pro rozvojové politiky, které se konalo v květnu. Analyzujeme nyní všechny příspěvky a první výsledky potvrzují závěry strukturovaného dialogy, dialogu, příklady osvědčené praxe a také některé klíčové aspekty, které již byly zmíněny v návrhu sdělení. Například se očekává od EU, že bude propagovat příznivé prostředí pro tyto organizace, pomocí velké politické angažovanosti. Dále se od nás očekává více eh, strukturovat vzájemný dialog, očekává se lepší informovanost a dále přiměřené a předvídatelné financování, aby bylo možné rozvíjet další kapacity. Dále se od nás očekává že budeme proškolovat tyto občanské eh, organizace tak, aby byly eh, schopné se lépe zajišťovat vlastní řízení. A nyní tedy to poslední. Sdělení, které a to sdělení o občanských organizacích by mělo být zařazeno v září říjnu 2012. A to poslední sdělení, jehož cílem je předložit eh, globální a účinný a dlouhodobý přístup, který se bude opírat o odolnost v oblasti potravinové bezpečnosti. Proč tedy sdělení o odolnosti v oblasti bezpečnosti potravin? Je to na základě žádosti Rady z 14. května tohoto roku. Eh, takže o co tady eh, vlastně jde? Jedná se v podstatě o Odolnost, eh, tedy termín použitý z fyziky a tady se používá v tom smyslu, že je třeba, aby lidé, domácnosti, společenství, regiony, země byly schopné odolávat, přizpůsobit se a reagovat na stresové Eh, faktory a nežádoucí události. Toto téma se dnes používá, eh, probírá na všech rozvojových eh, fórech. Tato odolnost samozřejmě může mít nejrůznější podoby, ale komise na základě žádosti rady se rozhodla soustředit na ponaučení z dosavadních operací v subsaharské Africe týkající se bezpečnosti potravin. K tomu se přidávají ještě komplikující faktory, jako je chudoba, problematické zemědělství, zhoršení ekosystému, nárůst počtu obyvatel, tlak na přírodní zdroje, tlak na dodávky potravin, zvyšování cen a podobně. Celá tato situace samozřejmě podkopala schopnost občanů těchto zemí eh, čelit této situaci tom našem tématu ten přístup opírající se o odolnost, to znamená, že se budeme snažit omezit negativní dopady potravinových krizí, omezit zranitelnost těchto obyvatel s tím, že naplánujeme strategii, která bude předvídat pravděpodobnost změn. Ta odolnost bude novou formou udržitelného rozvoje, která zahrne jednak pravděpodobnost změn a jednak eh, vlastně jistotu nebo nejistotu situací. Samozřejmě eh, máme už několik nástrojů k dispozici, jako třeba nástroj pro snižování rizika Flex, ale tyto nástroje se většinou soustředí na konkrétní přesná rizika a v podstatě se použijí až po objevení se krize, kdežto ta odolnost vlastně má reagovat ještě předem a předem se snažit e, omezit ta rizika, která způsobují zranitelnost a také se soustředí na dlouhodobý horizont. Zaměřuje se na zlepšování místních, národních a regionálních kapacit pro reakci na tyto krize. Statut tohoto sdělení již byl předložen členským státům. Cílem je, aby sdělení bylo předloženo při příležitosti Evropského dne rozvoje eh, a na Evropské radě v říjnu. Eh, bude také konference o odolnosti v Tokiu. To pořádá Světová banka. Při této příležitosti bychom to také už chtěli mít připravené. Děkuji. Takže neopouštíme Evropskou komisi. Dostali jsme otázku od pana Byla Nutna Dana pro Evropskou komisi. Máte tuto otázku ve svých složkách. Předám slovo komisi, aby odpověděla na otázku Newtona, pana Newtona Dana. Má, slovo má pan Green, respektive paní Green. To je v pořádku. Mohu odpovědět anglicky? Děkuji, vážený pane poslanče, za vaši otázku. Jsem zodpovědná za Sri Lanku v DG Econ. A my jsme dostali vaši otázku minulý týden o přístupnosti uprchlických táborů v Tamil Nadu vy jste se zúčastnil návštěvy do, do Indie minulý týden a myslím, že došlo k určitému nedorozumění, pokud jde o přístup. My jsme neměli problémy s přístupem do uprchlických táborů. Veškeré delegace z ECHA či jiných organizací musí mít předběžné povolení od vlády státu Tamil Nadu. A to, že financujeme od roku 2002 tyto, tato zařízení a všechna tato zařízení byla alespoň jednou tedy kontrolována. A máme projekty v, tom, v této oblasti a víme, že některé organizace mají, příst, mají potíže s přístupem, zejména UNHCR, protože nejsou signatáři umluvy o uprchlících a tudíž nemají přístup do táboru, i když eh, pracují s jinými nevládními organizacemi, které působí v těchto táborech. Pokud jde o záměry týkající se financování aktivit v těchto táborech, my jsme zaznamenali významné zlepšení materiálních podmínek, v nich žijí uprchlíci díky zejména větší míře pomoci ze strany úřadu státu Tamil Nadu v posledních letech a proto jsme se rozhodli postupně omezit financování ze strany agentury ECHO, takže už jsme proto v roce 2012 nealokovali rozpočet. A zejména australská vláda a americké orgány zde působí a financují tuto pomoc a my si myslíme, že jejich pomoc je přiměřenější než humanitární pomoc, kterou my poskytujeme. Děkuji. Pan Newton Dan. Děkuji za tuto odpověď. Musím říci, že je to určitá forma ubezpečení, ale vůbec to neodpovídá tomu, co nám řekli v dílí. A my jsme se ptali, zda tam někdo byl v tom táboře a mně bylo řečeno, nám bylo řečeno, že tam nikdo nebyl. A my jsme zaznamenali zlepšení, ale my máme za to, že tam vlastně nikdo nebyl na návštěvě. A to, že vy vlastně končíte s financováním, to je snad pozitivní, ale to, co nás nepokojuje, že delegace naslouchala vyjádření ECHA v Dílí, s tím, že nikdo nebyl v táborech pro eh, tamilské oprchlíky, protože to není bezpečné. A okamžitě představa kriminality, gangů se objevuje v našem povědomí a klademe si otázku, co se děje s našimi prostředky, pokud se dostávají do táboru, kam nás nikdo nechce pustit. Ale pokud jste rozhodli o přerušení financování, tak vlastně sdílíme asi eh, tyto obavy společně. Jenom se k tím dostáváme z jiných směrů. Asi došlo k určitému nedorozumění, protože my jsme byli schopni navštívit ty tábory. Minulý týden tam byla mise agentury ECHO. A celý, po celý týden jsme skutečně navštívili 10% všech táborů na ploše asi 1300 kilometrů a jsou skutečně na ploše, která odpovídá zhruba velikosti Řecka. Pokud jde o otázky ochrany, tak eh, ochrana před zejména domácím násilím, násilím pramenícím z nadměrné konzumace alkoholu a podobně. To jsou tedy, takové jsou obavy, pokud jde o ochranu uprchlíků, ale pokud jde o opatření vlády státu Tamil Nadu, tak tam existují tedy opatření, která jsou zakořeněná v těch táborech. A já jsem připravena se s, vámi, s vámi diskutovat o té otázce dále, zejména eh, pracovník, se kterým se sešel v dílí, Paul Verges, je v současnosti v Bruselu a můžete se můžete s ním konzultovat a zejména se zeptat na to, jak vznikla ta milná představa, že tady není přístup k těm táborům. Děkuji. Tady není mezi námi velký spor. To, že jste navštívili ty tábory minulý týden je v pořádku, ale my jsme tam byli v Dubnu a ty tábory nikdo neviděl. Takže možná náš dotaz v dílí vedl k tomu, k této akci. Ale Peter měl vlastně, byl poprvé jako vedoucí v úřadu, dostal tu práci a možná byl nesprávně informován, ale jsem velmi rád a nemohu asi mluvit za ostatní, ale myslím, že i kolegové v delegaci by řekli, dobrá, byli jste v táborech, končíte s financováním, tak se mi zdá, že to je jako uzavřená záležitost. Děkuji za, za odpověď. Je skutečně velmi důležité, aby všichni jasně věděli, že jsme nevynakládali prostředky evropských daňových poplatníků v neznámém prostředí. Činili jsme tak velmi pečlivě a v loni bylo pět monitorovacích misí, kde se kontrolovalo vyplácení prostředků, protože jsme chtěli vědět, v jakém kontextu to probíhá. A některé problémy nastaly s našimi partnery v táborech. Takže jsme velmi opatrní, co se týče využívání finančních zdrojů a chceme se ujistit, že finanční prostředky se skutečně dostávají k, ke správným příjemcům. A zřejmě vzniklo skutečně nedorozumění v té výměně názoru. Děkuji. Myslím si, že můžeme se zeptat pana Petra Budžese, proč nám sdělil že tam žádná návštěva neproběhla, ale pokud se tak skutečně stalo, tak asi došlo k nějakému nesprávnému výkladu nebo nesprávné informaci a to vyvolalo ty pochybnosti. Takže my, já myslím, že můžeme plně důvěřovat komisi a můžeme toto téma uzavřít. A pokud pan Newton Dunn to francování je stejně přerušeno. Takže nyní přejdeme Nyní tedy vyslechneme prezentaci studie. Tematické oddělení nechalo vypracovat studii o soudržné strategii Evropské unie pro oblast Sahelu. Referenční pojmy se týkaly aspektu rozvoje a bezpečnosti. A tyto aspekty jsou nerozlučitelné v tomto regionu. A tyto aspekty skutečně jsou v popředí, jsou aktuální a při našem posledním plénu ve Štrasburku jsme schválili naléhavé usnesení o lidských právech o bezpečnostní situaci v Sahelu. A nyní vám představuji tři autory studie, kteří nás postili svou přítomností, aby studii zhrnuli. Poté nastane výměna názoru, takže zde vítám pana Luise Simona Navara, paní Anne Elizabeth Emilia Hetfield a pan Alexander Mateler. Všichni jsou z Institutu evropských studií z Svobodné univerzity Brusel. Dám slovo tedy řečníkům. Každý expert má sedm minut a požádám vás, abyste dodrželi řečnickou dobu. A nejdříve pan Navarro. Thank you. Thank you very much, Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych vám popřát hezké odpoledne a poděkovat za pozvání. Jak jste řekla, my se snažíme poskytnout celkový přehled o naší zprávě strategii Evropské unie vůči Sahelu a byla zveřejněna teprve před několika týdny. A než začnu hovořit, chtěl bych eh, také potom po své prezentaci dát eh, slovo svým eh, kolegům. Během sedmi minut máme hovořit o relevantnosti pomoci Evropské unie této oblasti. Bude to tedy velice krátký přehled o dynamickém vývoji v tomto regionu. Dovolte, abych začal definicí Sahelu. Tento pojem Sahel se vztahuje ve směs ke geografické oblasti. Je to jižní pás eh, kolem Saharské poušti a myslím, že všichni souhlasíme s tím, že když použijeme pouze tuto eh, definici Sahelu, je to příliš úzké a vágní. Eh, Evropská unie vůči Sahelu se týká Mauretánie, Mali a Nigeru, tří základních zemí Sahelu a potom také dalších, jako je Čad a Burkina Faso. A <clears throat> nejprve tedy takové hodnocení. My jsme vlastně akceptovali tuto pracovní definici Sahelu. Je důležité vědět, jak vznikl tento politický prostor, který je součástí naší strategie. To je velice důležité, protože vývoj v Sahelu se dotýká politiky vůči dvěma dalším regionem, které jsou nesmírně důležité pro Evropskou unii, a to je Severní Afrika a Západní Afrika. Takže eh, je to strategický postoj a na oblast Sahelu se musíme podívat na eh, rozšíření eh, jižních a jihozápadních hranic. Dovolte mi nejprve krátké vysvětlení, proč se domníváme, že oblast Sahelu je velice důležitá pro Evropu a zejména pro Evropskou unii a jaké strategické cíle eh, sledujeme v tomto regionu, jak byly definovány v rámci strategie pro Sahel v roce 2011. Chtěli bychom eh, definovat hlavní charakteristické rysy základního prostoru Sahelu je to eh, zejména eh, nedostatečný ekonomický rozvoj. Eh, myslím, že všichni známe tuto strukturu, která je živnou půdou pro terorismus, obchodování s drogami, pro nelegální migraci a organizovanou trestní činnost. A pro nás, pro Evropskou unii je to důležité ta cílová oblast. A na druhé straně Sahel má velice eh, bohaté přírodní bohatství, včetně eh, železné rudy, uranu i potenciálu těžby ropy a eh, hraje velice důležitou roli při plánech Evropské unie, jak využívat sluneční energie jedním z našich hlavních argumentů, které hovoří sami o sobě, je posílení politických a ekonomických struktur v Sahelu. To je velice důležité, abychom zmírnili hrozby, které jsou v tomto regionu a abychom využili eh, příležitosti, které tento region skýtá. Myslím, že to eh, opakovaně zaznělo nejenom v rámci té strategie z roku 2011 pro eh, Sahel. Přislíbili jsme, že budeme koordinovat úsilí v této oblasti, ale já jak ukazujeme v této zprávě, skutečná synchronizace eh, zajištění bezpečnosti a rozvoje aktivit v hlavních oblastech je stále ještě eh, velice důležitou, nejdůležitější výzvou v této oblasti. Avšak, a to je také eh, jedno z těch nejdůležitějších tvrzení, abychom dosáhli stability v tomto regionu a bychom e, měli na paměti bezpečnostní zájmy Evropské unie. Jsou tu určité výhrady e, k vojenské pomoci v tomto regionu v podobě přímé e, přítomnosti v oblasti a znalostí o tomto vývoji. Je to v rámci širšího politického bezpečnostního rámce. Myslím, že rozvojové aktivity EU v regionu poslouží také eh, k posílení stávající eh, vyváženosti a odstranění nestability. Tedy to je velice důležitý eh, přístup zajištění stability. Než předám slovo k eh, své kolegyni eh, Edfieldové, chtěl bych hovořit o hlavních geopolitických státních a nestátních aktérech v oblasti Sahelu. Nejprve velice stručně se zmíním o externích aktérech, kteří působí mimo, ale jsou geograficky eh, velice blízko. A je to tedy eh, kategorie zemí jako Libie a Alžírsko. Obě eh, země mají velice důležitou roli, proto ty vztahy Evropské unie k Sahelu jsou důležité, je součástí Severní Afriky. Libie zde hrála kritickou roli Kadáfiho režim v uplynulých eh, desetiletích také eh, působil nepřímo eh, v Mali, financoval tam různé aktivity, podporoval skupiny Tuaregu a další, co se týče Nigerie, to je, myslím, pardon, Alžírsko, to je velice důležitý hráč v tomto regionu. Alžírsko e, se pokládá za přirozeného vůdce e, aktivit v oblasti Sahelu. Maroko, francouzský spojenec a Libie e, také usilují o vůdčí postavení. A dalším hráčem, který se bude rozšířit v nadcházejících desetiletích a letech, je Nigérie. A nyní velice eh, rychle k těmto externím hráčům. Spojené státy, které hrály důležitou roli zejména v uplynulých letech, týrání terorismu. Ty USA mají velice důležité vztahy. Rád bych se také zmínil o Číně, která byla zejména aktivní, co se týče těžebního průmyslu v tomto regionu a také je třeba zdůraznit eh, náboženský eh, vliv, který přichází z arabského poloostrova v oblasti Sahelu se tedy eh, vytvářela tato odvětví eh, eh, musli islámu. To je tedy vše k ekonomice nejdůležitější nevládní, nestátní aktéři jsou Tuaregové, potom hnutí Boko Haram, fronta Polisario v Mauritánii a potom eh, sítě, které obchodují s drogami. Děkuji vám. Thanks, Louis. Thanks, madam. Děkuji, Louis. Děkuji, paní předsedkyně. Toto byla velice zajímavá, ale i složitá zpráva, protože je to takové eh, rozhradí mezi eh, vývojem a bezpečností. A <clears throat> my upřímně řečeno jsou to jedny z nejsložitějších oblastí z hlediska bezpečnosti na světě a to je bezprostřední eh, výzva po těch konfliktech eh, eh, v Libyi. Dále <clears throat> Eh, povstalecké aktivity Tuaregu a další. Tedy hovoříme o dlouhodobých strukturách působení Evropské unie, o eh, stávajících problémech, jako je chudoba, eh, rozvoj zemědělství, potravinová krize. Možná, že bych měla začít tím posledním aspektem, tedy rozvoj se proto týká to, co je mimo eh, strategii pro oblast eh, Sahelu. Eh, vyjadřujeme se velice kriticky a já se domnívám, že je tady třeba udělat ještě velmi mnoho práce. Ve zprávě uvádíme celou řadu strategických oblastí působení, čím bychom se měli zabývat z hlediska bezpečnosti a také z části vývoje a také otázkou, jak je to otázka implementace, to je ještě velká oblast, kterou se musíme zabývat, jako tom eh, bude hovořit na závěr Alexandr. Je to eh, předmět eh, současné podpory Sahelu. A v podstatě je to tedy první taková aktivita, angažovanost EU v Sahelu. A od té doby došlo ještě Eh, k dalšímu vývoji eh, v oblasti obchodu ale my hovoříme o nejchudší a nejméně stabilní oblasti na Tam Mnohé části mají obrovské problémy a e, jsou tedy na indexu vývoje lidstva až 50 obyvatelstva e, žije e, s méně než jedním dolarem denně a e, mají těžký přístup ke vzdělání, k vodě. E, je e, tu velice špatná kvalita státních struktur, nerovnováha mezi pohlavími a v této strategii vůči Sahelu, jaké budou další kroky. Hlavní oblasti zprávy jsou jasné, ale myslím, že První věc musí být dívat se na vývoj a podívat se na tu kořenovou příčinu a to je extrémní chudoba. Extrémní eh, chudoba, která eh, jde ruku v ruce s eh, nepředvídatelným vývojem klimatu, místními konflikty mezi farmáři. Je třeba, aby vznikl nějaký akční plán, buď v rámci této strategie, nebo aby vznikly specifické plány jednotlivých zemí zemí. To nebude možné, dokud eh, tyto státy nebudou mít bezprostřední udržitelnou politiku eh, preventivního charakteru. Eh, to je to, čím se zabývá tato zpráva a také řešení konfliktů, snaha obnovit veřejný přístup, vzdělávání, školení, rekvalifikace, politika, investování, energetická politika. Dále hovoříme o podpoře regionální integrace. To je klíčový prvek zprávy IES, ale eh, eh, myslím, že si vyžádá ještě další pomoc této zprávě, kterou máte před sebou na eh, stránce 2021, jsou ty eh, výzvy, eh, přístup k potravinám. Tady vidíte, že hovoříme o drsných klimatických podmínkách a také o problémech způsobených lidskou činností. Je to proto, že je tu velice malá společenská podpora, zemědělská podpora pro jednotlivé eh, domácnosti, protože to je jediná jednotka, o které eh, můžeme hovořit, pokud je chceme chránit eh, proti dopadům klimatu, Eh, jsou tu další problémy, rostoucí ceny potravin. A tady jsou určité eh, agresivní vzory, až 12 eh, milion osob v oblasti Sahelu trpí střední až závažnou eh, podvýživou a myslím, že bezpečnost potravin je velice důležitá. Dále eh, klima to určitě, protože tady se střídá sucho a eh, velké deště a není tedy možné možné zvládat zemědělství. Ehm, typické jsou malé farmy, a e, když se snažíme identifikovat e, takovéto nápady, jako rozvíjet programy e, pro posílení odolnosti a ještě další oblasti, další výzvy jsou možnosti v oblasti energií, to je jistě klíčová oblast. Je tu e, celá řada různých e, typů přírodních zdrojů. E, jsou to tedy tradiční vodní zdroje a potom další obnovitelné zdroje. Není to jenom biomasa, eh, možná zelené obnovitelné zdroje energií, to je velice dobré, jako eh, třeba sluneční energie, fotovoltaika, potom celá řada dalších projektů, eh, které jsou součástí plánovaných investic jako Desertec a nebo další projekty, potom využití vodních zdrojů, a to je důležité zejména pro tento e, výbor. Je třeba e, stimulovat zelený růst v oblasti Sahelu. E, nejde jenom toliko o budoucnost evropské energetiky, ale o budoucnost státu Sahelu. To je tedy vše. A Aleksandr? Dámy a pánové, dobré odpoledne. Kolegové, mám nabídli pohled na geopolitickou dynamiku Sahelu a na řadu výzev, kterým čelí tento region, pokud jde o rozvoj. A teď bych se podíval na otázku, jak my vlastně hodnotíme evropskou strategii pro Sahel, která byla schválena v roce 2009 na základě výzkumu, který jsme vedli, můžeme dospět k závěru, že oficiální rámec je takový, dochází k pokroku, ale některé výzvy přetrvávají, což je referent, který se neustále vrací v těch bodech, kde se situace zhoršuje. Pokud jde o studii, kterou připravila Evropská služba pro vnější akci, je tu celá řada projektů, které buď fungují, nebo které jsou v přípravách. A já chci nabídnout tři kritické připomínky k aktivitám, které v současné době běží. Přes vyjádření týkající se globálního přístupu, tak rozdrobenost přetrvává. Zejména bychom chtěli upozornit na skutečnost, že jak se zdá, existuje nedostatek transparentnosti mezi institucemi o tom, jak rozvojové prostředky jsou vydávány případně jaké jsou ohlasy z protiteroristické komunity nebo z humanitární komunity. Tedy vnější síly říkají stejnou věc. My nevíme, jak se tyto miliony euro vynakládají. A jak Amelie již naznačila, bezpečnost potravin až velmi nedávno byla uznána jako klíčová výzva a v tomto směru bychom chtěli zdůraznit, že vstup ECHA s krátkodobou naléhavou pomocí nemůže nahradit snahy o rozvoj dlouhodobě. Za třetí, a to je asi nejdůležitější, otázka rychlosti realizace. Téma přípravy strategie pro Sahel se poprvé dostal na pořad dne a chtěli jsme jednat tehdy preventivně a v tomto směru Evropská unie skutečně nesplnila své předsevzetí. Místo prevence ten region zdegeneroval, zejména z hlediska bezpečnostní dynamiky. A v tomto směru můžeme snad poukázat na skutečnost, že vynakládání peněz a rozvojový program zdaleka převládají v celkovém akčním plánu pro Sahel z pera ESVA. Já bych chtěl jít nad rámec strategie pro Sahel a chtěl bych nabídnout některé úvahy o tom, jak Evropská unie může přemýšlet o naší budoucí politice. A v tomto směru mi dovolte upozornit na některé otázky týkající se společné zahraničně bezpečnostní politiky. Je tu evidentní bezpečnostní krize, která se objevuje. Je to důsledek konfliktu v Libii a také místní dynamik konfliktu, která je typická pro deset, poslední desetiletí v tomto regionu. Došlo k převratu v Mali a nemůžeme říci, že bychom to nepředpovídali. Mali je tedy v ohnisku zájmu plánovačů evropské bezpečnostní politiky již po, dvo, po dobu dvou let. V Nigeru jsme chtěli vybudovat příslušné kapacity. V současné fázi jsme ve stádiu konceptu operací a bylo to rozesláno k připomínkování. A tady chceme zdůraznit, že tyto malé civilní mise pod naší potřeby nebudou stačit, aby skutečně nás seznámili s tou další částí procesu. A my vás chceme tedy upozornit na to, že existují alternativy pro koordinaci vojenské pomoci. A já můžu být navčen z přílišné militantnosti, ale členské státy jsou činné vojensky jsou zde přítomny a možná je mnohem smysluplnější to koordinovat pod vlajkou EU, než aby Evropská unie na to vydala prostředky na rozvoj a strategická rozhodnutí budou zájitostí jedinců v hlavních městech členských států, tedy Evropská společná bezpečnostní politika může skvěle přispět a nigerský Premiér byl v Bruselu před dvěma týdny, řekl, že jeho země je na pokraji zhroucení. a reakce byla, my tam někoho pošleme v srpnu. Ale co do té doby? Luisi, já bych přešel k regionální spolupráci. Podle naší analýzy existují dva sopeřící rámce pro regionální spolupráci. Jeden vedou Evropané a druhý vedou Alžířané. V Evropě se snažíme zdůrazňovat význam multilaterálních iniciativ, ECOWAS a podobně. A podporujeme to sítí bilaterálních vztahů a evropské analýze severní Mali je jádrem problému a také jádrem řešení. Z pohledu Alžíru se to jeví jinak. Bychom měli zdůraznit, že po implozi režimu Muamara Kadáfího Alžírsko je jedinou regionální velmocí a je vlastně nezbytným partnerem, který se dává klíčovou úlohu při koordinaci protiteroristických aktivit, ale také existují vzájemná podezřívavost mezi Alžířany a Evropskou unii a cílem je překonat tuto diskusi a nechat eh, komunikovat tyto dva koncepty. Abych zahájil diskusi v rámci otázek odpovědí, chci stručně uvést naše závěry. My si myslíme, že různé politické nástroje musí být synchronizovány podle politické agendy. Je třeba uznat Alžírsko jako nezbytnou regionální velmoc. To platí také pro Nigerii ECOWAS. A když jsem hovořil o různém vývoji, mělo to být lépe vzájemně provázáno jde třeba o rozvoj akčních plánů pro jednotlivých zemí v oblasti Sahelu. Pokud jde o politické priority, myslíme si, že bezpečnost potravin a zelený růst by měl být na prvních místech. Tedy větší snaha v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky. A také se přimlouváme za to, aby implicitní dělová práce mezi evropskými institucemi a členskými státy je kontraproduktivní a mělo by to být tedy ještě zváženo a těším se na vaše otázky. Děkuji. A nyní dám slovo poslancům. Začnu panem Gerencem. Děkuji, paní předsedkyně. Má skupina byla u zrodu žádosti o tuto studii. A já chci poděkovat autorům studie. Jejich eh, vysvětlení bylo užitečné pro nastartování naší rozpravy a také zejména, protože zmíněny v tom dokumentu, který byl dopředu uveden. A myslím, že nemusíme hovořit. Tento sajt je takřka pustý, je to podobné jako poušť Sahara. A vzpomínám na studii, je prostě nepřípustné, že jsme tu jenom čtyři poslanci. A uzavírám tuto závorku a chci se pustit k jádru věci. Sahel je oblastí všech problémů, vy jste o tom mluvili, organizovaný zločin, nedostatek bezpečí, pašování, klimatické změny, ale jeden prvek jsem si nenašel ve vaší studii. O tom jste nemluvili, to jste nezdůrazňovali. Co se týče dynamiky změn, jeden prvek je naprosto specifický a to je demografie, která překonává historické rekordy. Nikdy podobná dynamika v oblasti demografické neexistovala v jiném regionu světa. A myslím, že to je naprosto věc, která je, musí být zdůrazněna. Když hovoříme o růstu v oblasti Sahelu, tak ten růst se počítá o 3%, protože prvních 3% jsou neutralizována demografickým růstem. U nás začíná od 0,2%, ale, procent, ale v těchto regionech bychom to neměli zamlčovat. Je to také region všech možných vlivů. Libie, Maroko, Alžírsko, o tom jste mluvili. Tam se těžko vyrovnáme s dědictvím Libie. A také to má aspekty vlastně těch zaslepení těch, které, kteří tam vidí své vlastní zájmy. Začneme Čínou. Čína není sama. Některé členské státy Evropské unie mají politiku, která se trošku liší od politiky která je tak eh, vznosně popisována v dokumentech komise. Komise za to nemůže. Otázka je vědět, zda jsme součástí problému nebo součástí řešení. A já myslím, že bychom měli připsat k dobru komise, že jsme jediný velký aktér, hlavní zdroj financí, pro hledání řešení zásadního problému, na který naráží tento region. A pokud odkážeme na dokument Responsibility to Protect, hlavní příčina problému v regionu je extrémní chudoba, která je zdrojem nedostatku bezpečí, nestability a veškerých konfliktů, které se vyskytují. Je to jeden a je to hlavní důvod. A z toho hlediska Evropská unie na úrovni komise, ale také na úrovni zprávy Evropského fondu pro rozvoj, který je komisí zpravován s také mandátu od členských států, tak Evropská unie má lepší pověst, než si někteří myslí. A myslím, že v té dynamice změn je prvek, který jste samozřejmě zmínila, ale který z tohoto regionu činí partnera, který je tento region začíná vlastně opisovat institucionální stavbu regionalizace. A v tom vlastně napodobuje Evropskou unii. A tady je skutečně dramatické, že když Evropská unie je vlastně v situaci zablokování, vidí, že ve světě, v tomto regionu je tu snaha napodobovat vývoj a její institucionální eh, projekty jsou stejně důležité jako ekonomika. A mě by nepřekvapilo, kdybyste řekli, že Evropská unie při konzistentních politikách mohla dělat více, kdyby intenzivně naslouchala příslušnému komisaři pro rozvoj a jinému komisaři, který měl na starosti původně rozvoj obchodu. Myslím, že tady jsou dva postupy, které nejsou úplně konzistentní. Já si vzpomínám, že na začátku v letech 2004, když se Louis Michel ujal funkce komisaře pro rozvoj, tak zdůrazňoval nezbytnost tedy šlo o ekonomi- ekonomi- dohody o ekonomickém partnerství tedy to byly regionální ekonomické dohody, což měl být rozvojový nástroj. A příslušný komisař pro hospodářství vycházel z jiné logiky. Tam šlo o zapojení regionu do světového hospodářství, abychom si byli více vědomi nezbytnosti fázového procesu, kdy tedy by docházelo k regionálnímu obchodu v rámci měnové a ekonomické unie, tedy šlo o hospodářské združení států západní Afriky, než bychom se pustili do širší otevřenosti směrem ke světové ekonomice, která v tom případě, že by tento region byl vystaven brutálně takovému otevření, které je ambicioznější, tak by zaplatil tedy veškeré náklady. A myslím, že v té dynamice změn by bylo užitečné zdůraznit příležitosti, které jsou nové a které před deseti let neexistovaly. Existují mimo jiné projekty, které mají vyplnit digitální propast v tomto regionu. Některé projekty se snaží vyhledat řešení u nedostatku pozemní infrastruktury, která by umožnila digitální komunikaci. Tady to je dobrá přítost pro PPP, pro veřejné a soukromé projekty. Takže bych bylo v našem zájmu tuto politiku rozvíjet a já se nespokojím konstatováním a vaše úloha není jenom říkat, toto jsou předpoklady a tady vám poskytneme politické rady. Já bych uvítal, kdybyste mohli tyto otázky rozvinout zda jsme dostatečně vzali v úvahu dynamiku změn a příležitosti, které dnes existují. Postoj Evropské unie s mm, řadou nástrojů k dispozici, tam by skutečně měla být Evropská unie přednostním partnerem pro tento region. Protože v tomto regionu je mnoho talentu, mnoho bohatství a otázka je, zda by bylo zradou na vašem mandátu, kdybyste více zdůrazňovali východiska z této trvalé krize, ve kterých eh, je tento region. Musíme jít dále nad rámec pouhého zjištění s tím, že zdůrazníme kritiku, kterou je třeba neustále sdělovat vůči politické akci. Ten, kdo nic nedělá, nebo nikdy kritizován. A my děláme mnoho věcí a proto si můžeme dovolit nějakou tu kritiku. A právě v ní je klíč řešení pro oblast Sahelu. Merci, monsieur Děkuji, pane Garenci. Paní Kiokaru. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Děkuji, paní předsedající. Já mám dva dotazy. Nejprve bych vám chtěla také poděkovat za prezentaci zprávy. Moje první otázka se týká toho, že je tam nedostatek eh, transparentnosti a demokracie, naopak, že tam panuje korupce, chudoba, nedostatečné vzdělávání. A pokud jde o evropskou podporu, jak říkala správně pan Gerenc, ta možná není tolik zjevná, a soustředí se především na některá odvětví. Mě by tedy zajímalo, co můžeme udělat proto, aby se zlepšilo demokratické vzdělávání eh, místního obyvatelstva. Na všech forech a konferencích se opakuje, že pokud eh, se občanům nedostane vzdělání v oblasti demokracie, tak pak všechny ty hezké cíle, o kterých tady hovoříme, se nepodaří nikdy naplnit. Víme, eh, jak eh, to mm, dopadlo třeba během arabského jara. A já se tedy ptám, co se činí ve prospěch toho vzdělávání v oblasti demokracie, protože já to chápu jako nezbytný předpoklad dalšího rozvoje tohoto regionu a jakéhokoliv jiného regionu. Je třeba vzdělávat mladé lidi, eh, ženy a dívky, protože samozřejmě vzdělání nebude úspěšné, pokud nezahrne i dívky. Eh, druhá otázka. Předložili jste zde eh, seznam Eh, který obsahovala různá hnutí. Já některá z nich vnímám jako osvobozenecká hnutí, nevím, jak se chápou dnes, ale svého času to byla osvobozenecká hnutí, která se která bojovala o osvobození regionu a vy jste je vlastně dali na stejný seznam spolu s překupníky drog a to se mi možná nezdá úplně oprávněná, že mám pocit, že se tady směšuje více věcí najednou. Děkuji. Nyní pan Newton Dan. Děkuji mnohokrát za zprávu, eh, která byla velice zajímavá. Můžete se eh, více zmínit o následující věci? Já působím také ve výboru Krim, který se zabývá organizovanou trestnou činností a zajímaly mě tedy vaše komentáře v této věci týkající se Sahelu. Je někdo vůbec schopen s tím bojovat? protože neexistuje, tam předpokládám žádná regionální organizace, takže asi řeknete, že ne, ale možná by, kdybyste mohli trochu tuto informaci rozvinout. A pak tady máme ten slide otázky, ale e, když se podíváme na ten slide s těmi závěry, tak tam poukazujete na obrovské problémy s koordinací mezi EU a jednotlivými členskými státy. Mohl byste také toto rozvést? Nikdy se nehovoří o tom, kterého členského státu e, se to týká. Kdo tedy nespolupracuje? Kdo tam působí? Můžete nám o tom říct něco více? A než eh, bude čas na odpověď, tak dám ještě slovo panu Šandojlovi z SVČ. Thank you. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem vedoucí divize pro západní Afriku při SVČ. Omlouvám se, že ani Nikolaxot, ani Manuel López se nemohli dostavit dnes odpoledne. Ta zpráva je, myslím, velice kvalitní, dobře prezentovaná, logická, je to velice užitečná prezentace, která poukazuje na to, jak situace v Sahelu je složitá. Vyjadřujete tam politování nad tím, že některé věci chybí, ale jedná se vlastně o právní a politické skutečnosti. Eh, protože třeba koordinace a zásobování ve vojenské oblasti, jak si nespadá do pravomoci SVČ, tak tomu je. Můžeme mm, nad tím vyjádřit politování, ale s tím se prostě nedá nic dělat, taková je realita. Další aspekt, který je možná důležitý a který možná je trochu eh, někdy zastíněn, režim v Mali byl obecně vnímán jako celkem úspěšný z hlediska demokracie. A ty volby, eh, které mají, měly proběhnout asi 5-6 týdnů po březnovém puči, měly tedy potvrdit eh, nominovaného prezidenta. A armáda právě na ten okamžik se vlastně rozhodla mm, udělat ten převrat, čímž v podstatě paralizovala jejich a to je věc, která byla v podstatě úplně nejhorším možným vývojem v tu nejhorší možnou dobu. A tato paralýza vlastně v Bamaku přetrvává. A je to vlastně eh, krize, která měla v posledních měsících dva či tři různé vrcholky. Především panuje velká dvojznačnost týkající se přístupu eh, prostředníka eh, Dále mnoho dvojznačností týkající se postoje politických stran v Bamaku a jejich schopnosti nějak se dohodnout. Za třetí prezidentská ostraha se pokusila vlastně o protipřevrat což velice vyděsilo jednotlivé politické strany a nově nastupujícího prezidenta a zabránilo jim to v tom, aby udělali to, co měli udělat a sice vytlačit vlastně armádu na okraj a zase vrátit tu vládu do občanských rukou. Otázka potravinové bezpečnosti je známá. Myslím, že problémem bylo oddělit potřebu okamžité pomoci od zdrojů, které si ponecháváme na dlouhodobější boj proti nedostatku potravin. Bylo to i předmětem konference, která se konala dnes dopoledne a kde se právě hovořilo s vrcholnými představiteli regionu o tom, jak tuto otázku řešit. Myslím, že se to i odráží v programu 11. Evropského rozvojového fondu. Tam je důraz na bezpečnost potravin ještě větší než v loňském roce a myslím, že řada vlád bude chtět, aby se tomu věnovala velká část programu. Politický vývoj od zpracování této zprávy v Dubnu je takový, že eh, význam eh, Alžírská členské státy uznaly, hodně se o tom diskutovalo na zasedání eh, PSC v minulém týdnu. Dále není to jen uznání ze strany členských států a dalších hlavních partnerů v tom smyslu, že Eh, ECOWAS nebyl zas až tak eh, rozhodujícím faktorem při zprostředkování. Byla uznána i potřeba určité mobilizace. Eh, to se ukázalo po zasedání v Abidžanu 7. června skupiny přátel, kterou svolal politický a bezpečnostní výběr, výbor Africké unie. A na tomto jednání byly vyjádřeny eh, vlastně určité formy podpory, mm, jejichž jádru je ECOAS ve spolupráci s Africkou unii, tak, aby to všechno mělo trochu pevnější základy, aby i to rozhodnutí, rozhodování bylo jasnější, bylo lépe plánované a aby se ukázalo, že je zapotřebí získat mandát OSN, aby ECOAS mohl eh, v případě potřeby zajistit ozbrojený zásah. Říkám v případě potřeby protože samozřejmě cokoliv eh, se bude dít na jihu, eh, by vyžadovalo souhlas malijských úřadů, to není příliš pravděpodobné, a cokoliv na severu by vyžadovalo zdroje, které ECOAS nemá, vyžadovalo by to velkou podporu ze zahraničí eh, a tam není dostatečná důvěra v ECOAS, že je vůbec schopen to naplánovat. A pak je tady otázka celkového schválení schválení eh, takovéto akce Radou bezpečnosti OSN. V současnosti se snažíme eh, vyjasnit eh, tu situaci, podporovat Africkou unii, ECOAS v jejich krocích a dále snažíme se vytvořit důvěryhodnou hrozbu případné intervence, což by případně mohlo trochu posílit ty, kteří jednají s povstalci na severu. Dále, jak Africká unie, tak EU a další zúčastněné strany, které byly na, sedmém, na zasedání 7. června, se shodly, eh, že před případnými jednáními na severu nezbytné splnit ty předpoklady, že není možné jednat s nikým, kdo by popíral princip územní celistvosti Mali jako celku a za druhé, že se nebude vyjednávat s teroristy. To jsou takové dva, dvě základní podmínky. Kromě toho ECOAS, OSN, Africká unie a my hovoříme o možnosti zavedení individuálních sankcí a případně i hospodářských sankcí, které se projevily jako užitečné v prvních dnech po převratu. V současnosti se hodně zaměříme na to, aby se chunta stáhla a aby e, do, dosavadní nebo prozatímní prezident se mohl vrátit z Paříže a pokračovat v tom procesu přechodu k e, demokracii. To dění je poměrně bohaté na politické úrovni ale je třeba, aby zatím stálo nějaké regionální eh, i vedení. To je velice důležitá etapa při řešení této situace. Děkuji. Děkuji vám. A já nyní eh, vrátím slovo autorům studie, aby mohli zareagovat na položené otázky. Prosím, abyste byli eh, struční, ale zároveň co možná nejkonkrétnější. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve takových pár úvah k těm komentářům a otázkám, které tady zazněly. Kolegové potom na to navážou eh, podrobněji pro ty části zprávy, eh, které zpracovávali oni. Pane Gerenci, právem poukazujete na význam demografického nárůstu v regionu. To se, myslím, netýká jen Sahelu, ale také západní Afriky, což je také region důležitý pro EU. My zmiňujeme význam nárůstu obyvatelstva, ale asi máte pravdu v tom, že jsme to dostatečně nezdůraznili. Myslím, že to nějak nespochybňuje logiku zprávy, ale ten rychlý demografický růst vnímám jako na jedné straně hrozbu a na straně druhé ale i příležitost pro ten region. Samozřejmě tam mm, to zvýší hrozbu chudoby, nestability, eh, nezákonného eh, přestěhovalectví pokud my nepřipravíme vhodné politiky. Ale na straně druhé je to i příležitost pro hospodářskou prosperitu, pokud se Unii podaří eh, přispět k tomu, aby region rozvíjel svůj hospodářský potenciál. I, že my v Evropě máme zase jiný demografický problém. Měli bychom eh, tedy se pokusit vytvořit ty politické a hospodářské struktury správně tak, aby eh, se mohla rozvíjet hospodářská dynamika této oblasti, což potom by zase mohlo zpětně ovlivnit i prosperitu v Evropě. Pak tady byla ještě další věc, který se možná týkal eh, konkrétně mě. Eh, vlastně to hnutí Polisahario Front bylo zahrnuto vlastně mezi důležité společenské skupiny v regionu já jsem o tomto hnutí hovořil jako o sociálně politickém hnutí. Rozhodně tady neměla být nějaká narážka na to, že by to byli teroristi. I když se někde hovoří o vazbách na teroristické skupiny, na překupníky drog, ale my jsme eh, nedostali takovou informaci, vnímáme je jako společensko-politické hnutí a skutečně i jako osvobozenecké hnutí. Je to zmíněno na straně 16, tak jak jste o tom hovořila i vy. Uh, ano, a tím, myslím, skončím a předám slovo kolegům. Děkuji, Luizi. To bohužel není do mikrofonu. movements with Ostatní hnutí a potom také byste eh, se zmiňovali o těch eh, sítích obchodování s drogami. Toho se týkala ta otázka. Máte pravdu, bylo to zde uvedeno mezi nestátními aktéry. Ano, ale to sem nemůžete začlenovat. Otázka kategorizace. Velice vám děkuji za otázky a e, nás velice překvapil ten velký zájem ze strany poslanců. Je to opravdu zajímavá oblast a e, budu postupovat podobně jako Robin a e, vyberu si ty zajímavé otázky. Zda je komise hlavním aktérem, to je jasné, je je také architektem té e, e, logiky intervencí v oblasti Sahelu a myslím, že se to musí opírat o snižování chudoby. To je, myslím, velice důležitý prvek stability. A o tom není třeba hovořit. Kromě toho tu jsou otázky, zda se zde opět kopírují ty struktury a regionální struktura. Já se nedomnívám, že by ty kapacity byly dostatečně eh, silné, aby se mohla vytvářet takováto šablona eh, a obrázek eh, Evropské unie je tedy spíš z těch zpráv o jednotlivých státech. Já se nedomnívám, že by to eh, měnilo státy Sahelu. Co se týče k regionálnímu charakteru, tak je tu velice překvapivá regionální dynamika, eh, která se snaží Eh, reagovat na Evropskou unii a také na makroekonomické úrovni jako ECOVAS. Já eh, jsem se tím eh, zabýval. Je tu transnárodní přístup a to je jasné, že se velice opírají o Evropskou evropský vývoj. A já vím, že je to velice nakažlivá oblast, co se týče e, rozvoje. Já se domnívám, že to je ještě překážka, která si e, vyžádá určitý čas, také argumenty, jak e, postupovat. To ještě nebylo vyřešeno. Myslím, že to je tedy Eh, strategický posun, který by eh, mohl eh, zajistit obchodní dynamické vztahy s Evropskou unii, ale jistě jsou to privilegovaní partneři, nejsou to jenom privilegované nástroje, privilegovaný přístup, když se podíváme eh, nad rámec dohody z Kotonu a podíváme se na eh, separátní studie z Tahelu, to je tedy jak navrhují postupovat ty akční plány pro jednotlivé státy Sahelu. A to vede k velice aktivnímu benchmarkingu. Je to ten akční eh, plán a je tu velice naléhavá potřeba reform. K té druhé otázce tak eh, nemohu souhlasit víc, co se týče že dramatické eh, nutnosti posílovat eh, demokratické kapacity, demokratické vzdělávání. Demokratické vzdělávání to je, eh, se myslím, opírá o eh, rozmanité bilaterální programy. Slabá stránka některých eh, těchto struktur spočívá v tom, že ministerstva ještě ne, nezačala například Mali tam je ještě eh, velká míra negramotnosti, ale je tu snaha zajistit vzdělávání a rekvalifikaci pro mladé ženy. Mm, a to je tedy opravdu jasná známka změn. A když hovoříte o eh, nástrojích, aby to nebyly akční plány, eh, jsou to plány z dola nahoru, e, také vzdělávání v oblasti zemědělství. Já přeskočím otázky, které se týkají toho výboru Krym, to se netýká přesně mě, ale odpovím na čtvrtou otázku, která se e, týká západní Afriky. To je, myslím, velice jasné. Je tu jesený přehled politických problémů. E, myslím, že to bylo to nejhorší, co se e, stalo v Mali a v tom nejhorším okamžiku. Myslím, že tam bude snaha o eh, opakování voleb a já teď předám slovo Alexandrovi. Dobře, budu se snažit. Děkuji za vynikající otázky a připomínky. Pokusím se zaměřit na téma politické korektnosti nebo spíše nedostatečné korektnosti. Eh, já bych se zaměřil na demografii O to se opíráme v tom našem návrhu, ale jde o to, když chcete snížit demografický růst, tak se velice rychle dostáváte do oblasti, eh, kde se bude mnoho lidí proti tomu bránit. A nikdo z nás není expertem přes demografii, tak se nechceme pouštět do oblasti, s níž jsme se dost dobře neseznámili, ale demografický eh, profil zemí se zdvojnásobuje eh, za každou dekádu, tak je nic z toho nedělejte, v našem výboru platí to tež. The member states. Členské státy, o kterých hovoříme, a já bych to rád ilustroval na eh, případové studii Mali, abych ukázal určitou eh, dynamiku. Francie před dvěma lety chtěla vyslat vojenské poradce do společnosti eh, aby se prosazovaly vojenské síly Mali v severních územích. A bylo řečeno, ne, my jsme využili dostatek eh, z evropských fondů eh, na podporu eh, africké politiky, takže Mali nedostala vojenskou pomoc a malijské jednotky se rozmístily s my a utrpěli velkou porážku, obrovské ztráty. Jejich armáda utrpěla značné eh, ztráty a to nemělo dobrý eh, dopad eh, na morálku. Došlo k tomu vojenskému převratu a k problémům. A co lze udělat? Jsou možné vojenské zásahy? Ano, ne, má tu být určitá dělba práce mezi Evropskou unii a členskými státy Eh, myslím, že eh, v současnosti eh, diskutujeme o této otázce v souvislosti PCE a Al- Alžírska. Myslím, že se nesmíme vyhýbat vlastní kritice. Region se snaží znovu definovat a to je vlastně důsledkem naší intervence v libijské válce. Také možnosti zareagovat, když Kadáfi zemřel. Francie se k tomu jasně vyjadřuje a říká, Eh, my eh, máme hlavní zájmy v eh, této oblasti, dovážíme hodně uranu, ale to není jenom Francie, která má určité zájmy, také Německo, také Velká Británie utrpěly určité ztráty, kdy jejich příslušníci byli zabiti v tomto regionu, byli oběťmi únosů a tak se navrhuje, abychom koordinovali aktivity na evropské úrovni, tak bychom se vyvarovali složitých debat, jak synchronizovat eh, rozcházející se národní stanoviska. A pokud eh, povedeme tuto diskuzi nyní, možná, že to bude pozdě, ale lépe pozdě než nikdy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem zejména děkuji autorům skvělé studie, ale čas mě nutí uzavřít tento bod, ale ještě předtím bych eh, chtěla něco připomenout. Spíše vám něco sdělit, tedy ve středu pozítří delegace malýského parlamentu, složená ze dvou členů, pan Azarit Ibarkavan, dobře známá figura paritního Mezi parlamentního shromážení chce oslovit Evropský parlament, pokud jde o bezpečnost a rozvoj. Proběhne to příští středu v 17 hodin, od 17 do 18 hodin. Sekretariát to ještě potvrdí, ale já vás chci hned požádat o to, po diskusi o Sahelu, abyste se snažili se zúčastnit tohoto setkání, protože jde o zemi a oblast, která je pro nás důležitá a pan Azarit tu tedy bude ve středu. To bude ještě potvrzeno. A nyní přejdeme, milí kolegové, k první zprávě o cestě delegace paní Keller, která vedla delegaci našeho výboru, což byla vlastně delegace celého Evropského parlamentu na 13. konferenci OSN o obchodu a rozvoji, která se konala v Kataru v Doha od 20. do 26. dubna. Výboru, delegace výboru DV zahrnovala i pana Noizra a pana Gerda Salama, což jsou členové SAD. Takže dám slovo paní Keller. Děkuji mnohokrát. Ano, skutečně byli jsme tři z výboru DV na konferenci UNCTADu což bylo velmi zajímavé a, a podobně jako v roce 2008 v Akře, tak to byla také delegace z výboru INTA. A UNCTAD je, jak víte, konference OSN o obchodu a rozvoji. A pro výbor DV je to nesmírně zajímavé téma. UNCTAD má plenární zasedání jednou za čtyři roky a stanoví si vlastně mandát na následné čtyřleté období, takže tak to si určuje plán práce a tématem 13. konference byl rozvoj směřující k inkluzivnosti skrze obchod delegace, komisařka Georgieva byla součástí delegace EU a stávající vedoucí delegace EU v Doha také byl, zúčast, se zúčastnil také. Podíleli jsme se na panelech a na, tedy tyto akce se týkaly různých témat. A my jsme naslouchali projevům v této fázi, tedy konference, také kole, kulatý stůl, posílení všech forem spolupráce, partnerství pro spolupráci, fórum občanské společnosti, které pořádal celou řadu akcí a celá řada dalších aktivit, na kterých jsme se podíleli. Také jsme měli několik bilaterálních jednání s panem Rádym, což je předseda Meziparlamentní unie. Někteří ho dobře znají. Jednali jsme o vlivu parlamentu v UNCTADu. Přemýšleli jsme o naší vlastní roli a sešli jsme se také se zástupci Africké unie. Jednali jsme o problematice EPADu, a také jsme se sešli s generálním témníkem UNCTADu, pan Panič Dokty. A v úterý proběhlo jednání i s nevládními organizacemi, abychom se vzájemně informovali o pokroku jednání. Také jsme setkali dvakrát s panem Pradou, tedy zástupce vedoucí delegace EU, který nás informoval o obsahu jednání. Možná jste slyšeli, že hlavním problémem konference UNCTADu bylo definovat mandát UNCTADu na další čtyři roky, co by měl tento mandát zahrnovat, tedy úkoly související s financováním, otázky financování obecně. A prozatím se tím UNCTAD zabýval a byla tam skupina tzv. průmyslových zemí, které to chtěly vypustit, protože tvrdí, že to zdvojuje práci dalších agentur OSN, ale zástupcům, kterou tvrdili, a já myslím, že zcela oprávněně, že mají na to specifický pohled, protože se UNCTAD e soustředí na rozvojové země a týká se to tedy také financování rozvoje, takže tomu sporu, který předcházel konferenci a probíhal i při konferenci a vypadalo to jako určitý bod zlomu pro celou konferenci. A otázkou bylo, zdá se vůbec podaří stanovit ten mandát pro UNCTAD na budoucí období. A nakonec se zúčastněné státy dohodly a nechali mandát UNCTADu poměrně široce otevřený, takže nedošlo k omezení toho mandátu a my tři jsme měli pocit, že jsme spokojeni s tímto výsledkem. Nový mandát byl schválen, je to pozitivní mandát pro následné čtyřleté období. Takže naše úloha jakožto zástupci Evropského parlamentu byla trošku složitá. My jsme se podíleli na celé řadě zajímavých konferencí, setkání, vyslechli řadu řečníků, ale neměli jsme nějakou zvláštní funkci. Dozvěděli jsme se celou řadu zajímavých věcí, ale nemohli jsme vůbec ovlivňovat stanovisko komise například. A to je třeba vzít v úvahu příště, až bude tato konference opět. Tyto věci je třeba připravovat dopředu, tedy vlastně snažit se zjistit, co zamýšlí komisař a my jsme vyslechli velmi kritické komentáře nevládních organizací a člen některých dalších zemí, pokud jde o práci komise. Měli bychom se snažit tyto věci, tyto informace získat dopředu a snažit se tu věc ovlivňovat. A na místě jsme také měli problém, že jsme skutečně museli zdůraznit, že se chceme setkat se zástupci komise, chceme dostat informace o tom, co probíhá, pokud jde o konferenci v Pusanu o efektivitě pomoci, tak ten problém byl stejný. Nebyli jsme informováni o těchto otázkách. S panem Pradou jsme se sešli třikrát, to bylo velmi užitečné, ale vždy bylo těžké se shodnout na dalším briefingu a také se vlastně nepodařilo zajistit následné kroky. Takže napsali jsme i oficiální dopisy, když jsme požadovali tyto briefingy během konference, takže to je problém, který je průběžný na mezinárodních konferencích my tam vlastně máme funkci pozorovatelskou, nemůžeme se, nedostáváme dokumenty a nemůžeme se podílet na samotném vyjednávání. Měli bychom k tomu přistupovat odlišně. Některé delegace členských států, například finská delegace, tam byl zástupce nevládní organizace, v norské delegaci také byla zastoupena vládní organizace. Takže možné, aby zástupci parlamentu a občanské společnosti se podíleli na této práci efektivněji. Takže svým způsobem jsme řešili problém, že jsme se nemohli podílet na přípravách, na samotném procesu ani na následných krocích konference. Ale celkově vzato jsme se dozvěděli mnoho věcí, také o problémech UNCTADu a o problémech souvisejících se zapojením parlamentu do této práce a myslím, že to byla zajímavá a plodná návštěva. A chci poděkovat účastníkům i členům sekretariátu. Není jednoduché organizovat takovéto akce, ale měli bychom se také z toho poučit, zejména pokud jde o procesní otázky související s touto delegací. Děkuji. Děkuji, paní Keller za tento výklad. Nemám žádosti o slovo. Předám slovo komisi. Pan Makové, děkuji. Jsem Peter McWay, jsem z Evropské komise z Europe Aid a byl jsem zástupcem vedoucího delegace na první části do příjezdu ředitele Prady já bych chtěl poskytnout trošku jiný pohled na výsledky konference. Výsledky konference byly uspokojivé z hlediska Evropské unie ve světle cílů, které jsme si stanovili, pokud je o závěry rady na, na podzim a na základě pracovního dokumentu komise, tedy to je veřejně dostupný dokument. A nám šlo o to, aby mandát organizace UNCTAD byl soustředěn a nebyl příliš rozšířen. Protože jsme, si, jsme se domnívali, že by se UNCTAD měl držet eh, svého zaměření, tedy na obchod a rozvoj. A to se také promítlo do čtyř podtémat. A bylo jasně řečeno, že by UNCTAD měl působit v rámci koordinace s dalšími organizacemi v rámci vlastních zdrojů. A řada otázek, které jsme chtěli, aby byly zahrnuty ve výsledném dokumentu, tedy zelená ekonomika. Chtěli jsme, aby tam byl také odkaz na úlohu dalších organizací, jako je MMF, Světová banka, Mezinárodní organizace práce a další. Chtěli jsme odkazy na duty free, quota free, na boj s protekcionismem a měli jsme obtížnou diskusi o jednostranných opatřeních. A tam tedy došlo k velkému posunu, než eh, to, co bylo výsledkem jednání, bylo přijatelné. A některé věci se nepromítly do texty, úloha přenosu technologií a chtěli jsme podpořit technický výzkum Nechtěli jsme, aby se mandát rozšířil na globální ekonomické úkoly a nechtěli jsme nové finanční závazky, které by měly být doplněny do textu. Také jsme se domnívali, že ten text je konciznější než text schválený v Doha před čtyřmi roky. A skutečně nám jde o to, aby došlo k monitorovacímu procesu například cestou společných inspekčních týmů OSN. A to by mělo být řešeno po konferenci, ale to se neprobírá na samotném jednání. Pokud jde o vztahy s Evropským, s Evropským parlamentem, my jsme se drželi stejného přístupu jako u jiných mezinárodních eh, konferencí na základě rámcové dohody o vztazích mezi EP a komisí. My jsme poskytovali briefingy delegace Evropského parlamentu a delegace EP odmítla jeden z našich eh, nabízených termínů, jak o tom hovořila paní poslankyně. A my jsme se maximálně snažili poskytnout detailní, podrobné informace o průběhu vyjednávání v souladu s rámcovou dohodou o vztazích komise a parlamentu, kde jsou stanoveny jednotlivé úlohy. A některé členské státy mohly jít dále. Zahrnuli zástupce nevládních organizací do svých delegací, ale my jsme jednali v souladu s dohodou, která pokrývá vztahy mezi parlamentem a komisí. Pokud jde o předběžné informace a stanoviska, která jsme schvá- přijali, vycházela z pracovního dokumentu komise a závěry rady byly k dispozici před konferencí. To je základ, na kterém pracujeme běžně a komisař nebyl přítomen příliš dlouho, na rozdíl od konference třeba v Istanbulu, kde komise je přítomná a paní komisařka Georgiava byla přítomna velmi krátce a byla připravena se setkat s delegací Evropského parlamentu během svého pobytu v Doha. A následně zástupce delegace komise se sešel s delegací Evropského parlamentu. Takže já se omezím na tyto připomínky. Děkuji. Děkuji. Paní Keller, chcete na to nějak zareagovat? Děkuji. Děkuji za vaše vyjádření. My jsme si vykládali rámcovou dohodu EPEK trošku jinak. Parlament by měl být informován o stavu jednání v každé fázi jednání. A otázka je, jak je to vykládáno. V každé fázi jednání to znamená před, při a potom. Ale jak jste řekl, vy jste se drželi celkově postupovat, s tím máme problém. U každé mezinárodní konference tento problém máme, je třeba to řešit obecněji. A snažit se zajistit eh, dopředu, že budeme mít tedy tu dohodu a souhlas od rady a komisařky. Například co se týče harmonogramu. O tom je možné se do, na tom je možné se dohodnout dopředu. A některé věci dělá sám parlament, například zve komisařku dlouho dopředu, aby se vyjasnilo, jaká bude základní politická linie při jednání komise, při schvalování usnesení, tedy jaký, jaké může být stanovisko k jednání a my můžeme vlastně se aktivně obrátit na komise a si, prosím, o to nám jde, pokuste se to zapracovat nebo splnit. To potřebujeme, asi to není možné u všech mezinárodních konferencí, ale měli bychom se snažit tedy prosazovat to priority. To jsou věci, které můžeme dělat, ale opět komise může být eh, o něco otevřenější pro širší definování toho, co znamená průběžně, tedy nenechat si říkat třikrát o dokument, ale pokud máte stanovisko, tak se máte s námi snažit komunikovat a skutečně uvidíte, že jsme velmi otevření. Děkuji paní Keller za tuto odpověď a já sdílím jádro vašeho vyjádření a chci vám poděkovat eh, za pečlivost eh, a pracovitost. Vy opouštíte náš výbor, jdete do výboru INTA, bude se nám po vás stýskat, ale současně nám budete pomáhat v některých tématech, které souvisí s prací našeho výboru, výboru INTA a myslím, že za všechny mohu říci díky a budeme skutečně upřímně litovat vašeho odchodu. Takže pokračujeme. Další zpráva o cestě delegace. Cesta delegace výboru do Indie, tedy 10 dní po konání summitu EU-Indie. Bylo to 20. 24. února. Delegaci EP vedl pan Bill Newton Dunn, Alde, a byla tam paní Birgit Schnieber-Jastram pan Kryton Arsenis a já. Takže, pane Nitendale, máte slovo. Well, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že jste tady, protože mi můžete pomoct. V delegaci jsme byli čtyři eh, a my jsme jediní dva zástupci zde přítomní a jsem tedy rád, že eh, jste tady ze všech těchto důvodů. Jeli jsme tam v únoru, jak jste slyšeli a možná i viděli v naší zprávě. Hlavním kontextem bylo to, že komisař Píbalks ve své revizi doporučil vlastně pozměnit podporu EU pro Indie, která se teď velice rozvíjí. I máme dohodu o volném obchodu mezi EU a Indií, která možná, tedy se dojednává a možná ta jednání skončí eh, ještě letos. Takže je tady řada záležitostí na probírání mezi EU a Indií. V naší zprávě uvidíte, že jsme pokryli za krátkou dobu obrovské množství oblastí. Měli jsme hrozně moc setkání, všechna z nich byla zajímavá. Možná to rozdělím na dvě půlky. Ta první půlka to byla, byly schůzky s různými ministry pokud možná paní předsedkyně nebudete souhlasit, ale já jsem z těch schůzek s ministrem měl dojem, že ten jejich přístup byl takový, no tak když nám Evropa chce poslat do federálního rozpočtu více peněz, děkujeme. Ale jeden ten ministr řekl, no my, jsme, my jdeme směrem nahoru a vy jdete směrem dolů, což byla poměrně upřímná poznámka. A my jsme měli pocit, že komisař Pívalx měl pravdu v tom, že už není třeba naše příspěvky posílat do toho obrovského federálního rozpočtu v Dilí. Oni si tam toho ani moc nevšimnou a my ani nevíme, jestli to pak je směřováno na rozvojovou pomoc nebo ne. Dále jsme se setkali se zástupci nevládních organizací, byli jsme přímo v terénu a ze středu ráno bychom měli velice zajímavou schůzku s 60 různými lidmi z občanských společností z občanské společnosti z nejrůznějších nevládních organizací. My jsme byli čtyři, jich bylo 60, tak to bylo skutečně velice eh, jaksi naplňující a eh, bohaté jednání. A já jsem rád, že sekretariát zapsal všechno, co jsme se dozvěděli, aby si to kolegové mohli přečíst. Eh, ten náš dojem z tohoto setkání a z návštěvy v terénu, byli jsme v jedné pouštní oblasti například v Rajastánu, a tam jsme měli takový dojem, že možná není užitečné posílat evropské prostředky do federálního rozpočtu, protože nevíme úplně, kam nakonec jdou a zda je to efektivní, ale že je velice potřebné pomáhat nevládním organizacím, a pomáhat mnoha chudým Indům, kteří eh, prostě žijí daleko od Dili, nemají elektřinu, nemají v podstatě žádné vybavení. Eh, hovořilo se o příjmu jednoho dolaru na den v Sáhelu a pro miliony, miliony Indů je to, mají, ty mají příjem ve stejné výše, takže téměř nic. A je tedy proto velice důležité pomáhat nevládním organizacím, různým místním projektům, tak jako jsme to viděli i v té rajastánské poušti. To byla například vodní elektrárna, to byl velice dobrý příklad toho, eh, jak se ty peníze můžou velmi užitečně využít. Myslím, že to byla hodnotná návštěva. Ještě takovým zvláštním přínosem, který není zmíněn ve zprávě, bylo to, že Kryton Arsenis, který tady není, zjistil, že miluje kary tak to byl ještě takový další přínos. On se zamiloval do Indie nebo možná spíše do indického eh, jídla. Škoda, že to není, aby vám mohl povykládat o všech různých kary, eh, která mu zachutnala. Eh, nevím, jestli paní předsedkyně chcete něco doplnit, ale doufám, že naše zpráva bude pro výbor užitečná. Tak já souhlasím s tím vaším dojmem. Je pravda, že jsme se setkali s mnoha lidmi během těchto jednání a e, v podstatě nás e, při těch setkáních povzbuzovali, podněcovali k tomu, abychom už dále nepomáhali, nefinancovali. Bylo to někdy takové trochu, no nechci říct nepříjemné, ale tak nějak na hraně. A zároveň víme, že prostě jsou miliony lidí nejrůznějších e, kast, kteří žijí v neuvěřitelné situaci takže tam jsou takové opravdu dvě kategorie lidí. Dříve těch kategorií bylo víc, teď tak bych to shrnula do dvou, ale na úrovni eh, rozvoje nás možná nepotřebují, ale pokud jde o všechny ty ostatní lidi, to se nejedná ani tolik o rozvoj, ani o humanitární pomoc, ale o něco mezi těmi dvěma. Ale myslím, že asi těžko se dá říct, že v Indii už nepotřebuje Evropu. Obvykle ti vedoucí představitelé by měli zajistit odstranění takových markantních rozdílů mezi bohatými chudými, mezi kastami. Normálně bychom to neměli dělat my, protože oni na to prostředky mají, ale nedělají to. Takže já bych zůstala tedy, eh, držela se svého názoru, že ta země potřebuje pomoc, ale těžko říct v jaké podobě. O tom je nutno diskutovat, protože někteří lidé tam žijí v obrovské chudobě, nemají vodu, elektřinu a přitom v Indii jsou určitě prostředky pro to tu situaci řešit. Já nevím. Pan Gerenc určitě má nějaký nápad, vidím, že si chce vzít slovo, pane Gerenci. To jsem rád, že někdo je schopen odhadnout, eh, co si myslím a co chci udělat. Eh, už jsme o tom hovořili několikrát, co můžeme dělat v těch rozvíjejících se zemích. No oni by měli se zhostit své zodpovědnosti. To je právě ten smysl diferenciace, tak jak se o ní hovoří v budoucí rozvojové agendě Unie. Ale vidím, že náš výbor vlastně rozmělňuje ten eh, koncept této oblasti, což eh, mi působí trochu zklamání. Pokud skutečně chceme naplnit eh, rozvojové cíle milenia, pak je třeba, aby rozvíjející se země vyvinuli, vynaložili veliké úsilí. Je třeba, aby změnili svou politiku, aby si uvědomili změnu paradigmatu, která spočívá v tom, že je dnes třeba do té jaksi vnitrostátní solidarity eh, začlenit to, co dříve spadalo spíše do solidarity se zahraničí. Já myslím, že to tady na výboru opakuji už aspoň o 35, po 35, ale je třeba to opakovat dál a dál. V září eh, proběhne konference o rozvojových cílech milénia a mě by zajímalo, co ty eh, rozvějící se země o tom řeknou. Zda připustí tu svou odpovědnost, zda nám to umožní soustředit se na ty méně rozvinuté země nebo na jiné rozvojové země, které ještě nejsou v tom eh, statutu nově se rozvíjejících zemí. Já jsem svého času i navrhoval, aby EU se pokusila uspořádat nějakou specifickou konferenci k tomuto tématu a i nadále se domnívám, že takováto konference by byla užitečná. Samozřejmě, pokud ta konference nebude, tak je třeba využít všech možných for k tomu, abychom připomínali odpovědnost těchto zemí. Předsedkyně, já s vámi souhlasím. Pokud takováto rozvíjející se země nic ne- nedělá, co můžeme učinit my, když oni nechtějí sami? U nás je to vnitrostátní solidarita, která to řeší ve Spojených státech taky. Eh, samozřejmě tam nevyužívají oficiální rozvojovou pomoc, ale jiné prostředky, třeba soukromé prostředky, eh, protože ta země prostě má zdroje a může tomu čelit. Ano, taková konference by byla určitě užitečná, říká předsedkyně. Nevím, jaké jsou úmysly komise, jestli plánuje nějakou takovou konkrétní iniciativu, ale eh, diskutuje se o tom všude možně. Předsedkyně, tak já teď předám slovo Eh, Evropské služby pro vnější činnost, ale je skutečně třeba, abychom o té konferenci diskutovali. Pokud se nic nezmění, tak za deset let ta situace bude stejná. A ještě dodávám, že minulý eh, eh, týden na plenárce jsme schválili text, který je v podstatě opakem toho, co jsem právě říkal. Takže parlament, pokud chce zajistit konzistenci politik, tak by měl začít u sebe. Chcete si vzít slovo? Paní Tering. Děkuji mnohokrát. Bohužel se nám vaše zpráva dostala do rukou teprve nyní, takže než abych reagovala eh, podrobně na jednotlivé části zprávy, tak když dovolíte, tak nejdřív bych eh, se možná trochu zamyslela nad tím, co zaznělo v úvodu o rozvojové spolupráci kterou poskutujeme do federálního rozpočtu. Možná by bylo dobře vysvětlit, že e, to, co obvykle jsme v Indii dělali, byla vlastně taková e, odvětvová rozpočtová podpora. E, byly to poměrně velké částky peněz třeba na vzdělávání, to bylo téměř půl miliardy eur za několik let, podobně tomu bylo u zdravotnictví, takže v těchto dvou odvětvích jsme skutečně tam vložili hodně peněz. A smyslem financování bylo, aby indická vláda měla prostředky mm, prostřednictvím centrálně financovaných režimů. To znamená, to jsou prostředky, které spravuje indická vláda, ale je velice přesně dáno, jak se ty prostředky využijí a je dohledatelné, kam ty peníze jdou. Například, když třeba EU začala být partnerem v oblasti vzdělání, tak všechny naše prostředky byly eh, zasílány do Maďa Predeš. Takže bylo velice jasné, kam ty prostředky jdou, co se eh, jejich pomocí získá. Pokud jde o monitorovací mechanismy, ty jsme také zavedli ve spolupráci s dalšími dárci, jako je Světová banka eh, a další instituce, jako FID a podobně. Takže mm, chci říct velice jasně, že jsme měli velice dobrou představu o tom, kam ty prostředky jdou, i když to byla tedy v rámci té eh, odvětvové rozpočtové podpory. Měli jsme na to metodiku eh, a v Indii také probíhaly audity vynaložení peněz. V příštím cyklu, který začíná v roce 2014, eh, už asi nebudeme pokračovat s tou eh, odvětvovou rozpočtovou podporou, na tom se shodneme s tím argumentem, že tedy Indie je rozvíjející, se se rozvíjející ekonomika Nikdo nemůže popřít, že v Indii stále žije obrovské množství chudých lidí, ale na druhé straně se také musíme podívat na úlohu Indie jako globálního hráče na světové scéně. India, Indie eh, se blíží k tomu, že bude významným rozvojovým partnerem sama o sobě, poskytuje již rozvojovou pomoc třeba Nepálu, Butánu, Afghánistánu a také Eh, vlastně jde v podobném duchu jako Čína a stále více se snaží zaměřit i na Afriku. Indie začíná být tedy sama dárcem a bylo by tedy trochu podivné, kdybychom pokračovali v té rozvojové pomoci tak jako dosud Někteří z vás eh, možná četli strategický dokument pro Indii, který se týkal období do roku 2013 a v tom dokumentu se zcela jasně řeklo, a myslím, že to získalo i podporu Evropského parlamentu, že se jedná o, o přechodné CSP a že po ukončení stávajícího finančního výhledu je třeba se zamyslet nad tím, zda by se tedy neměl revidovat celý přístup k Indii. A to právě nyní probíhá. Samozřejmě to neznamená, že Indie už nebude mít nárok na žádné další prostředky z Evropské unie. Pochopitelně tady je celá řada dalších rozpočtových položek, které jsou určeny nevládním organizacím, o kterých jste hovořil a odvádějí skutečně velmi dobrou práci. Nemohu říct si, zda to bude v rámci Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva nebo v rámci nástroje pro životní prostředí a klimatické změny. Pochopitelně indické nevládní organizace se mohou nadále o tyto prostředky ucházet. Dále je tady nový nástroj, který se připravuje a kterému se říká partnerský nástroj. Indie je strategickým partnerem EU a také tedy bude mož- mít možnost získávat prostředky z tohoto nástroje, ale bude zde především snaha posílit naše strategické partnerství a vzájemných zájmů. Takže to je taková nová oblast, kde chceme také s Indií, Indií spolupracovat. Samozřejmě pak je tady ještě humanitární pomoc, která bude pokračovat v případě, že Indy potkají nějaké katastrofy, tak jsme to činili vždycky. Například eh, ECHO mm, eh, vlastně tam působí prostřednictvím místních nevládních organizací v Kašmíru, v Šatyškáru, ve státech, které jsou pravidelně postihovány tajfuny. Eh, takže EU v Indii působí. Eh, Indie bude mít možnost získat přístup k těmto prostředkům, ale z hlediska bilaterální pomoci, to je, myslím, kapitola, kterou asi bychom měli postupně ukončit. V Jižní Asii jsou další země, které velice potřebují pomoc a myslím, že to je dobrá zpráva, že se teď můžeme více zaměřit na tyto země, které jsou ještě chudší. Takže tím asi skončím své vystoupení a samozřejmě jsem ochotna zodpovědět jakékoliv případné dotazy. Děkuji. Děkuji vám. E, pan Newton Dán ještě. Jenom chci velice poděkovat za tuto odpověď. Myslím, že mě to uklidnilo, že e, uvažujeme ve stejném duchu. E, ještě mě napadly dvě věci, takové Eh, historky, které jsou takovým dobrým dokladem. Před 18 měsíci se hodně hovořilo o eh, indickém muži, který držel hladovku a byl v Indii velice populární a protestoval takto proti korupci eh, v dělí a ve vládě obecně. Rozhodl se držet hladovku a zemřít, dokud nedojde k ukončení korupce v Indii. Měl mnoho následovníků, a nakonec byl přesvědčen, aby tu hladovku ukončil, když vláda přislíbila, že navrhne do parlamentu zákon, protikorupční zákon. A letos eh, vlastně obě komory parlamentu tento zákon zamítly. Takže, jak vidíte, stále zde přetrvávají pochybnosti ohledně boje s korupcí na vysoké úrovni v Indii. A ta druhá eh, věc, jedna z věcí, na které jsme se zeptali v rámci delegace, bylo, zda nám někdo může říci, jak vypadá indická rozvojová politika. Zda nám někdo může poskytnout nějaký písemný dokument eh, popisující, Eh, tuto rozvojovou politiku. A žádný takový dokument neexistuje, prostě ho zatím nikdo nepřipravil. Dokonce ani náš velvyslanec, který byl velice nápomocný, neví o tom, že by takový dokument existoval. Já mám pocit, že indická rozvojová pomoc eh, se úmyslně soustředí na eh, vlastní bezpečnost země. Takže ty státy, které byly zmíněny, Bután, a Nepal a podobně, eh, na ty se Indie soustředí, protože má strach z Číny. Indie se také obává pirátství v Indickém oceánu ve východní Africe a proto posiluje své námořnictvo. Pak eh, také má strach z Pakistánu z mnoha dobře známých důvodů, ale nezdá se, že by existovala nějaká jasná politika indické rozvojové pomoci jinde ve světě, takže já nevím, jestli tam skutečně nějaká taková rozvojová mm, pomoc existuje, zase spíše nejedná o bezpečnostní politiku, to určitě musíme dále bedlivě sledovat. Merci beaucoup. Děkuji. A přejdeme k následujícímu bodu. Prezentace studie systematické vraždění žen je to studie ve spolupráci s výborem FEM, tedy systematické vražení žen, generici, genderci, tedy záměrné vraždění osob určitého pohlaví. Tedy je tu sklon ignorovat zdravotní a nutriční potřeby žen a potom je umrtnost žen vyšší než mužů. Miliony žen spontánně nebo pod tlakem využívají formu selekce po narození anebo nerodí děvčata, protože jsou vnímána jako břemeno pro rodinu. Tento fenomén, který má své kořeny v kultuře nerovnosti pohlaví a který posiluje ovzduší násilí vůči ženám, má sociální dopady a přispívá k určitým formám násilí vůči ženám, nucená prostituce a obchodování s, s cílem sexuálního vykořišťování či sňatku. Dám slovo tedy příslušné expertce. Paní Karin Béz je tedy naší expertkou. Děkuji mnohokrát. Dobrý podvečer, děkuji vám za váš čas chci uvést naši studii o tedy chybějících, scházejících eh, ženách, eh, systematické vraždění žen. Tu studii eh, já pracuji pro Ekologický institut v Německu a jmenuji se Karin Bies. Nejdříve chci probrat obsah studie, začnu rychlým úvodem o tomto jevu, některé informace o pozadí. Potom chci vysvětlit podrobněji situaci v Indii a Číně a také zmíním další země, kde tento jev se vyskytuje. Poté zmíním důsledky tohoto, těchto deformací ovlivněných pohlavím a také zmíním doporučení. V roce 1990 a Marta Shen napsala, že schází přes 100 milionů žen. Co to znamená? Že chybí ženy. Abychom to pochopili, chci uvést definici poměru pohlaví, tedy poměr mužů a žen v populaci. Obvykle je to vyjádřeno i jako počet eh, mužů na 100 nebo 100 tisíc žen. Je možné to rozdělit na poměr pohlaví při narození, tedy poměr živě narozených mužů vůči 100 ženám a v definovaném věkové skupině počet eh, chlapců a děvčat. Ten poměr pohlaví při porodu je ovlivněn celou řadou faktorů, tím, že děvčata nejsou registrována nebo jsou zabíjena po narození. A proto není možné snadno spočítat tento poměr při narození. A někdy tedy je to pouze odhad. Běžné vzorce poměru pohlaví při narození se liší od 100 do 106 mužů na 100 žen. V každé zemi světa, když se narodí chlapec, tak prostě se narodí více chlapců. Je to podměno biologicky, ale v zemích bez diskriminace žen míra umrtnosti chlapců je vyšší než umrtnost děvčat. I z biologických důvodů se zdá, že muži jsou v každé skupině skupině méně náchylní smrti. Tedy chybějící ženy jsou rozdílem mezi normálním poměrem pohlaví a čísly, která máme. Zde vidíte poměr pohlaví při narození. Ty tmavě modré země jsou ty země, kde poměr pohlaví je 106 či více. V těchto zemích tedy je, se rodí více chlapců než by se biologicky očekávalo. A když se podíváte na celkovou populaci, poměr pohlaví, tedy to, co jsem uvedla, tento vztah se vyrovnává a vidíme, jak populace stárne, tak eh, celkový počet, eh, celková populace je, představuje více žen než mužů, například v Severní Americe. V některých zemích na mapě poměr mužů a žen je vyšší než 103. 103 mužů na 100 žen a v těchto zemích tedy některé jevy mají za následek právě tento rozdíl. Tedy název naší studie systematické vraždění žen. My běžně nepoužíváme tedy masové vraždění na základě pohlaví, tento pojem nepoužíváme, protože je problematický, e, směšuje tedy genocidu s masovým vražděním. A když se podíváte na případy, kdy dochází k zaměření na určité pohlaví, ale spíše dochází k určitým postupům které jsou konkrétní pro určité pohlaví, například pro chlapce oproti dívkám. Zanedbání a infanticid po narození, ale vlastně ty postupy jsou ve dvou krocích. V poslední době do, v těhotenství dochází ke zjišťování pohlaví a posléze tedy k potratu ne, nežádoucího dítěte, pokud se zjistí, že jde o dívku. Existuje celá řada důvodů pro výběr pohlaví, existují také důvody, které jsou kulturně historické. Preference synů je hluboce zakořeněná v řadě společností a vede k širší kultuře, nebo pramení ze širší kultury, nerovnosti pohlaví a diskriminaci vůči ženám. Ekonomické důvody, tradice dědické, kdy ženy nemohou dědit majetek rodičů, takže rodiče spolehají na syny, kteří přebírají eh, majetek. Další problém je systém, který vlastně znamená, že nevěsta dostává věno v peněžní podobě v Indii. Je to zejména výhodné pro lékaře. Přenos rodinné, jména rodiny, tedy příjmení, při umrtí rodičů je často možné převzít jméno rodiny pouze pro mužského potomka. Vyvažování rodin, to se projevuje v posledních letech v řadě rozvojových zemí. Některé rodiny chtějí být eh, menší a chtějí ovlivnit složení rodiny. Tedy když mají jednu dceru, tak často volí jako druhé dítě syna. Tyto důvody se projevují odlišně v jednotlivých zemích a jak jste viděli na mapě, tak Indie a Čína jsou velmi zasaženy tímto problémem. Já chci začít nejdříve komentářem k Indii. Existuje indické přísloví, vychovávat dívku je jako zalévat eh, sousedovou zahradu. Já nevím, jestli jste to zaznamenali při návštěvě Indie, můžeme se o tom ještě bavit. V Indii v současnosti je poměr při narození 112 chlapců na 100 děvčat. Tedy pro na 100 narozených dívek je 112 chlapců. A to číslo se zvyšuje u dívek v 15 letech věku 113. To znamená, že se s nimi nezachází stejně jako s chlapci, protože toto číslo za normálních okolností by se mělo snižovat. Celkový poměr pohlaví je 108. Opět některé, některá čísla, ta situace se zhoršuje od roku 1961, kdy došlo ke sčítání lidu. A vidíte, že v Indii je nebývala vysoká umrtnost žen u všech věkových skupin. Není to problém jenom při narození, ale ve všech, všech věkových skupinách. Systém Věna až do ten tento systém je byl zakázán v roce 1961, ale přetrvává v řadě rodin, když je zakázán. Od roku 1981 dochází k posunu poměru pohlaví při narození ve prospěch eh, mužů a dochází ke stabilizaci. Postavení žen se zlepšilo, ale dochází tedy stejně ta disk- diskriminaci před narozením. Zde je velmi pozoruhodné, když se podíváte na statistické údaje, že pohlavní diskriminace v těhotenství je zemena u druhorodiček a dalších dětí. Pokud v rodině již je dívka u prvního dítěte je ten poměr pohlaví téměř normální, ale u druhého dítěte je poměr odlišný, zejména pokud první dítě je dívka. Pokud je první dítě chlapec, tak je opět ten poměr normálnější. Vyvažování rodiny není jediným vysvětlením, dochází k diskriminaci dívek a nikoli chlapců. Zde je také pozoruhodné, že v Indii jsou tyto postupy soustředěny zejména u bohatých a vzdělaných domácností. Dalo by se očekávat, že čím roste vzdělanost žen, se tato situace změní, ale statistiky ukazují, že vzdělanější ženy mají menší rodiny a tedy potraty z důvodu pohlaví dítěte se vyskytují právě v těchto rodinách. Je to také soustředěno v určitých oblastech. Někde je ten poměr až 130, tedy 130 chlapců na 100 dívek. Také se to liší v různých náboženských eh, skupinách a u dospělých se ta situace zlepšuje. Indie podnikla řadu kroků, aby tomu zamezila. Řada nevládních organizací se podílí na boji s tímto jevem. V roce 1994 byl schválen zákon o prenatálních diagnostických postupech a tento tedy zákon byl rozšířen v roce 2003, kdy se zakazuje tedy předběžná selekce pohlaví a Ultrazvukové vyšetření je poskytnuto pouze osobám, které podepíší příslušné prohlášení. Bez těchto zákonů by situace byla ještě horší. Další programy existují, peněžní motivace pro vzdělání dívek z chudých rodin. Změnily se i zákony o dědictví a existují i programy předávání hotovosti pro seniory. Tyto různé iniciativy mají určitý dopad, ale nejsou dostatečně sledovány, aby bylo možné říci, jak se projeví dlouhodobě. A nyní bych vám ráda poskytla několik informací k Číně. Také bych ráda začala jedním příslovím, které dokumentuje situaci, která je podobná jako v Indii. Dcery jsou jako voda, která opustí rodinu po sňatku. Poměr je tu 113 chlapců na stovku dívek, takže ten tento poměr pohlaví je ještě vyhrocenější než v Indii a v té skupině dětí do 15 let je to 117 chlapců na 100 dívek. A ten celkový poměr pohlaví je 106. Zapít, nebo toto rozlišování podle pohlaví je opravdu hluboce zaintegrováno eh, do čínské kultury. Jedním důvodem diskriminaci žen je politika jednoho dítěte, která byla zahájena v roce 1979 a eh, <clears throat> způsob byla eh, snížení na 60 obyvatelstva a to ukazuje, že eh, bude chybět 50 žen v Číně na rozdíl od eh, Indie. nevyvážnost z hlediska pohlaví v Číně je především způsobena prenatálními faktory v Číně eh, je to dáno tedy událostmi před eh, porodem. Obdobně jako v Indii se to týká eh, zejména porodu druhého a dalšího dítěte. Je to podobně stejné jako u chlapců a dívek. V případě prvého dítěte a bylo spočteno, že až 41 milionů dívek bude chybět v Číně vede to také k obchodování s dívkami a mladými ženami, ale o tom budu hovořit později. Čína také učinila kroky, aby změnila situaci, protože si je vědoma tohoto problému. V roce 1995 byl přijat eh, zákon eh, proti provádění eh, potratů na základě pohlaví a potom byla zahájena kampaně péče o děti a je jsou tu různé formy podpory dívek a tato kampaně měla pozitivní dopady, takže v roce 2006, kdy byla přijata kampaň i pro další regiony, tedy pro celý národ, kampaň péče o dívky a po ní následovaly i další kampaně pro posílení vědomí v Číně. Ještě několik málo slov o nedostatku žen v dalších zemích, kromě Číny a Indie, na 100 milionů žen chybí 40 milionů, ale velké velký problém se objevuje již v Evropě. Tady je to Rada členských států Evropy. Tady vidíte seznam některých zemí, kdy se zdá, že problémem je volba pohlaví. V druhém sloupci vidíte volbu pohlaví v okamžiku eh, porodu a vidíte, že Albánie, Gruzie mají 111 i vyšší poměr eh, volby pohlaví, takže takovéto praktiky, to znamená potraty v důsledku nechtěného pohlaví, se také provádějí ve skupině do 15 dětí do 15 let. Se to ten nepoměr zvyšuje, to znamená, že také dochází tedy k určitému výběru u novorozeněta, u malých děvčátek a další ohniska je subsaharská Afrika. Některé studie ukazují, že v těchto zemích bude větší nedostatek žen než v Číně a v Indii, ne před narozením, ale později v subsaharské Africe je vysoká míra úmrtnosti žen ve vyšším věku a je to způsobeno eh, různými důvody, jako onemocnění a také diskriminací. Eh, ženy více onemocní malarii nebo v případě eh, onemocnění se jim dostává méně zdravotní péče a také HIV je důvodem úbytku žen v subsaharské Africe. Dále, co je zajímavé, a co je určitým eh, rizikem, je taková to nevyváženost, která byla zaznamenána v Indii a v Číně, eh, že ji můžeme eh, pozorovat i ve Spojeném království, v USA a v Kanadě u rodin pocházejících z Asie. U těchto skupin jsou obdobné postupy jako v Číně a v Indii, ale stále e, to ještě nemá žádný velký dopad na počet mužů a e, žen. Jižní Korea je spíše kladným příkladem strategii, jak vyvážit poměr pohlaví tam eh, byly zakázány potraty eh, v důsledku nechtěného pohlaví dítěte a eh, tato země poskytuje podporu rodinám s děvčátky a v posledních letech se tam situace podstatně zlepšila. Od roku 2011 zaznamenává Jižní Korea téměř normální poměr pohlaví a v loňském roce bylo opět eh, povoleno nechat si zjistit pohlaví nenarozeného dítěte. Eh, takže jsme eh, přesvědčeni o tom, že situace v Jižní Koreji zůstane pozitivní. Jaké jsou tedy dopady? O některých jsem už hovořila v úvodní části. Nadbytek mužů ve společnosti může eh, vést ke vzniku psychologických problémů u mužů, kteří vědí, že nebudou schopni eh, nalézt eh, manželku nebo partnerku. To může podporovat antisociální chování v zemích, kde je v nepoměr mezi pohlavími bylo zaznamenáno porušování lidských práv a zvýšená trestná činnost, dále projevy jako nucená prostituce a dále také nárůst sexuálně přenosných nemocí, eh, také větší eh, míra eh, sebevraždu u žen, kdy se ženy nechtějí rozhodnout k potratu, ale jsou vystaveny značnému tlaku ze strany manžela nebo rodiny, takže eh, to vede k psychologickým eh, problémům a také k sebevraždám a nebo dívky, které se eh, narodí, trpí trpí pocitem, že jsou nechtěným dítětem v zemích, je, kde je samozřejmě eh, zakázáno provádět potraty dívek, si je eh, někdy rodiče eh, nechají, ale ty děti, ty dívky tím trpí později. Závěrem některá doporučení, nejprve obecně, co by mohla udělat Evropa Eh, v současnosti jste si jistě povšimli, že eh, tento sexuální nepoměr dosahuje vrcholu v Číně a v Indii. Nezhoršuje se, eh, bude se zlepšovat, ale je třeba učinit něco, aby se urychlil tento postoj, kdy se preferují jí chlapci obecné při připomínky doporučení je třeba získávat více eh, údajů. Eh, tento jev není typický pouze eh, pro Indii a Čínu, je specifický pro určité oblasti, je třeba získávat spolehlivé údaje. Například děvčata, která se narodila, ale nebyla jako taková registrována, tam je míra potratu vysoká, ale často nemáme příslušné údaje. Je třeba dále zkoumat kořenové příčiny příčiny, abychom lépe pochopili tento problém, protože e, jenom když pochopíme problém, můžeme hledat řešení. E, dále to může mít e, dopady na zdraví, na ekonomickou a bezpečnostní situaci, když je tu přebytek mužů a dále je třeba podporovat zlepšování politiky, která je přímo pěta s eh, vyváženosti pohlaví, ale je třeba eh, říci, že nástroje politiky nebyly vždy uskutečňovány. Je třeba eh, více informovat, provádět lobismus a sledovat také zdravotní společenství, identifikovat osvědčené postupy některá doporučení pro Evropský parlament. Samozřejmě je velice obtížné usilovat o e, e, vliv na Indii a Čínu odsud z Evropského parlamentu. Co tedy můžeme udělat e, zde v Evropě, abychom změnili postupy v Asii, ale přesto bychom chtěli do doporučit, aby výbory více spolupracovaly, aby při představovaly koncepce, eh, které upozorňují na to, že bude nedostatek žen, aby eh, tato otázka zůstala eh, součástí evropského programu a parlament do toho měl začlenit další mezinárodní orgány, různé agentury, které se přednáší eh, zabraňovat výběru pohlaví, eh, by měli společně rozvíjet strategie. Eh, výbor pro rozvoj by se měl zaměřovat na programy budoucí pomoci. Mohl by zde zdůrazňovat tento problém, a otázky postupu eh, výběru eh, pohlaví by mohly být začleněny do eh, nástroje pro rozvoj a spolupráci v Film se eh, zaměřil na tuto koncepci mimo evropské hranice a také eh, výbor pro mezinárodní obchod by měl zajistit, aby eh, tyto otázky lidských práv byly začleněny do mezinárodních dohod o obchodu a spolupráci, aby se zmiňovaly o diskriminaci pohlaví, dále podvýbor pro lidská práva a dále bychom měli opravdu zdůrazňovat všechny tyto důsledky. V neposlední řadě delegace Evropské unie by měly zdůrazňovat tuto otázku při jednání o spolu práci a měli by vytvářet diplomatický tlak na vlády, aby se zabývali tímto problémem. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto prezentaci dám slovo poslancům. Nejprve pan Mitchell. Thank you, President. And, um... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní BS za tuto zprávu. Já jsem zpravodajem pro tuto otázku ve výboru a velice jsem ocenil, jak podrobně jste se tím zabývala. Nevím, proč to není v naší výroční zprávě o lidských právech. Já už jsem o tom hovořil v parlamentu před několika týdny. Myslím, že tento parlament a tento výbor má trochu problém s politickou korektností, takže musíme překonat sami sebe. A je eh, možná, kdybychom se nad tím eh, zamysleli, tak zjistíme, že máme mnohem více společného a můžeme tedy pomoci eh, ženám v této oblasti. A evropská agenda i v parlamentu je často vnímána spíše takovými těmito politicky korektními slovy. Možná bych vás poprosila, poprosili, jestli bychom mohli dostat i ty slajdy. Vím, že máme prezentaci, ale ty slajdy to dobře schrnují. Pokud jde o náš výbor, je, musím říct, že tady asi panuje jednotný názor, že to je skutečně šokující otázka. Byla tady zmínka, že v populaci chybí 100 milionů eh, žen. Mezi dvěma světami válkami v Evropě a během těch válek zemřelo 60 milionů lidí. Uvědome si ta čísla, to jsou děsivá čísla. A nejedná se jenom o potraty, ale také o zanedbávání eh, dětí, o vraždění dětí. A já jsem i četla články o dětech, které prostě, když se narodí jako holčičky, tak eh, je vlastně v podstatě se na ně vykašlou, vyhodí je z domova. Máme někdy pocit, že se to děje spíše v chudých domácnostech, ale je zajímavé, že váš výzkum ukázal, že se to děje v Indii i v bohatších a vzdělanějších domácnostech, které prostě nechtějí holčičky. Myslím, že je dobré, že se tam předložila velice konkrétní myšlenky, které já přeskoumám a určitě i náš výbor. Je tady ještě jedna věc, o které bych se chtěla zmínit. Můžete se více zmínit o tom, co udělala Jižní Korea? Jak intenzivní byl ten přístup, jak to trvalo dlouho? Bylo to vlastně spíše edukativní nebo nějaká odstrašující metoda a podobně? A dále, myslím, že jedním z problémů, které máme, v této věci je to, že hospodářská hodnota muže eh, se chápe jako vyšší než hospodářská hodnota ženy. A to často stojí v pozadí tohoto problému. Myslím, že jste na to také poukázala ve své studii. Jedním eh, z problémů, které bychom možná mohli řešit po DCI 2, je pojištění jako e, pojištění výsledků úrody, protože samozřejmě od toho potom závisí i osud vašich potomků, chlapců i dívek. Někdy se hovoří o Ázii, rozvojovém světě, hovoří se o těch lidech, jako kdyby byli jiní než my. Pokud jedete do Azie a zjistíte, že například azijské děti umějí zacházet s telefonem lépe než já a obecně s výpočetní technikou, ale pokud dáme lidem ty stejné pobídky, jako chceme pro sebe, tak si myslím, že to skutečně pomůže. Byl bych tedy rád, abychom se na to takto podívali. Vy jste tady zmínila doporučení. Ale říkám si, zda by takové to právě třeba pojištění úrody z lidí nesnělo tu tíhu toho, toho ekonomického břemene. Určitě rád budu s vámi dále diskutovat při přípravě své zprávy po, eh, zprávy pro výbor, ale skutečně pokud jde o tu Koreu, byl bych rád, kdybych se o tom mohl dozvědět více. Děkuji za tu zprávu. Myslím, že to je věc, eh, kterou se v parlamentu musíme zabývat. Máme hodně kontaktů v národních parlamentech, v OSN, v Radě Evropy. Eh, podílíme se v práci různých skupin, přátelství s azijskými zeměmi a určitě na všech těchto forech o tom můžeme mluvit a je na čase to udělat. Děkuji. Děkuji vám. Nyní paní Kres. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat autorce za tuto velice zajímavou studii. Asi teď hledá sluchátka. Ne, tak je to v pořádku. Myslím, že řada z nás se tady seznámila s čísly, která jsou opravdu děsivá, to je třeba říct otevřeně. Eh, existuje přitom úmluva o odstranění všech druhů diskriminace, ale je vidět, že je velice dlouhá cesta od uznání práva a od jeho skutečného uplatnění. Eh, vy jste hovořila o tom eh, třeba v případě Číny, kde vlastně od roku 94, pokud se nemýlím, ta diskriminace je v této formě zakázaná, ale bohužel se s tím často setkáváme i v těch našich textech, neexistují žádné postihy za porušení eh, tohoto zákazu, žádné postupy a ta nepřípustná situace tak nadále přetrvává. Mě by zajímalo, jak náš výbor pro rozvoj může přispět k tomu, aby se o tomto tématu více diskutovalo v parlamentu, jak můžeme se pokusit navrhnout eh, řešení, jak prosadit ta řešení, která vy jste navrhla. Také mě zaujalo, co říkal pan Mitchell. Já tedy nemám názor na tu otázku pojištění, možná by bylo dobré se tím zabývat, ale je jasné, že ten hospodářský aspekt zde určitě sehrává rozhodující uh, úlohu a ovlivňuje tuto, tyto nerovnosti. Děkuji. Děkuji vám. Pan Weigl. Děkuji. Já jsem se přihlásil v okamžiku, kdy jsem se domníval, že bych měl něco říci, co bylo ale trochu jiné, než to, co musím říci nyní, protože když se vytvářela vaše zpráva, tak jsem si byl stále více vědom toho, že nás seznamujete s nesmírně důležitým tématem, že se tomu musíme věnovat a musíme zareagovat na tento problém. Já tedy souhlasím s vaším zhrnutím, kde naznačujete eh, určitá opatření, která můžeme učinit. Ale když jsem se hlásil o slovo, tak mi šlo o Evropu. Zvedl jsem ruku prostě proto, že mám poněkud skeptický postoj k těm údajům, které jste ukazovala. Měl jsem nedobrý pocit, protože jsem asi přispěl k vaší statistice. Mám pouze syny, mám tři syny, ale eh, naši synové zase mají jenom eh, dcery, šest dcer a žádné syny, takže to trochu napravili. Naše země, Slovinsko, patřilo k těm, které se dostaly do podezření ve vaší statistice, ale to já eh, rozhodně nemohu podpořit. Nemohu. A zareagoval bych takto. Asi musíte lépe zvažovat, eh, když nám nastavujete zrcadlo a říkáte, že jste na tom stejně špatně jako ostatní, nebo jste na tom trochu lépe. A přesto je nutné sdílet odpovědnost za nesprávnou politiku. Já jsem se vás vlastně chtěl zeptat, Eh, na to mé tušení. Já se domnívám, že na tom nejsme tak špatně, jak ukazuje vaše statistika. Nemohu tomu uvěřit. Například jste se nezaměřila na otázku tradic a náboženských tradic. Jaké náboženství v tom hraje roli a také vytváření odpovědnosti eh, za eh, takovéto anomálie. Když přemýšlím o Evropě, a o většině evropských zemí, které jste ukazovala, ale to bylo velice rychle. Vy jste jenom ukázala tu průsvitku a já jsem se k tomu nemohla vyjádřit. To je v pořádku, ale ten barevný diapozitiv, kde rozdělujete země zobrazené červenou a růžovou. Ty růžové jsou v pořádku, ty červené ne. A je, ještě ta průsvitka předtím, ano, tady vidím také Slovinsko, tak s tím mám opravdu problém. Doufám, že jsem se vyjádřil dostatečně jasně. Já bych potřeboval ještě více informací a argumentů, protože si opravdu nedovedu představit, že by Maďaři měli méně v lásce děvčata než Italové. To prostě nemohu pochopit a podpořit. Euh, Možná vás nechám odpovědět na tyto otázky. Mám ještě tři řečníky přihlášené, tak to bude potom kratší. Dobře, děkuji mnohokrát za vaše otázky. Možná začnu to poslední a půjdu po zpátku. Mm, na mapě to není tak, že by červená byla dobrá a modrá negativní. Tedy červená také může znamenat, že zde mnoho mužů padlo ve válce, takže převládají ženy v populaci v Německu také jste svědky toho, že díky umrtím v druhé válce tedy převládají ženy nad muži. Takže je třeba to dále zkoumat a vlastně zjistit, zda ženy scházejí kvůli potratům, kvůli nemocem, kvůli zanedbání péče. Jaké důvody existují? O Slovinsku nemám žádné údaje, ale například Armény, Azerbajdžán a Gruzie jsou e, svědky tohoto zkreslení po pádu Sovětského svazu. V roce 1991 ten poměr byl prakticky normální a potom došlo k nárůstu. Tyto země, tyto země se liší dějinami, náboženstvím, společenskými okolnostmi. Dochází k tomu v těchto zemích, ale ne v jiných zemích bývalého Sovětského svazu a věci to zatím nedokáží vysvětlit. Proč právě zde a ne jinde? Takže je třeba to dále zkoumat, jaké jsou skutečné důvody. Také to platí zemena u třetích dětí narozených. U prvních dvou je ten počet na normální a u třetího dítěte se výrazně zvyšuje. Není možné tedy to přesně definovat. A druhá otázka, jak je možné šířeji pojednat o této otázce. Já myslím, že to je pozitivní krok, že vedeme tuto diskusi zde dnes a jak už jsem řekla, je důležité, aby spolupracovaly jednotlivé výbory. Například ten výzkum může být sdílen jednotlivými výbory. Každý výbor se může soustředit na určitý aspekt toho problému. Ale je důležité, aby například jeden výbor se stal vedoucím výborem v této problematice. Nevím, zda vy za to budete odpovídat, nebo někdo jiný by to měl řešit. A pokud jde o Koreu, chcete, abych se o tom zmínila nyní? Zdá se, když se na to podíváte méně podrobně, tak eh, ty, ta opatření byla stejná jako v Číně a Indii, ale v Koreji se osvědčila, zatímco v Číně a Indii nikoli. Jižní Korea skutečně zažila mimořádný ekonomický růst v posledních dvou desetiletích. A jedna studie zjistila, že osobní postavení nemění chování celé země. Tedy pokud se rodina, pokud rodina bohatne, tak nemění své postupy a je třeba, aby se změnila celá společnost. Tedy v Jižní Koreji vlastně zbohatla celá společnost a rodiče mohli začít spořit na stáří, takže méně spoléhali na tedy mužské potomky, na syny. A také se změnil postoj vůči dívkám a ženám. Je to také menší země. Je možné zmínit, jak dlouho to trvalo, 20-30 let. jak dlouhé období, za dlouho, dlouhé období se změnil postoj společnosti. To zlepšení je zvláštností posledních deseti let. Před deseti lety nemám tady konkrétní údaje, ale ta situace byla podobná jako v Indii a Číně, ale za poslední deset let se ta situace skutečně zlepšila. Budu pokračovat pan eh, Newton Dunn. Já bych chtěl poděkovat za celou zprávu o velmi obtížném tématu a těším se na zprávu kolegy Michela je to věc velmi složitá. Já navrhnu jenom několik drobných myšlenek. Byl jsem několikrát v Indii v poslední době. A je to jako systém kast, kdy je vlastně Indie rozdělena do jednotlivých kast. A když, a když o tom mluvíte z Indy, tak eh, vám sdělí, že je to protizákonné a že byl schválen příslušný zákon, který to zakazuje, ale pokračuje to. A na jednom ze setkání kterého jsme se zúčastnili v únoru. My jsme hovorili s paní starostkou o různých problémech v, její, v jejím městě a také jsme mluvili o mizejících ženách. A jedna žena sdělila, já jsem nikdy nalezla muže, který by, by byl připraven to udělat, to znamená zaškrtit dítě po narození. A bylo to skutečně poměrně hrůzné sdělení. Byli jsme s delegací v loňském roce v Biháru a našli, na, naštili jsme středisko financované Evropskou unii, kde, kde jsou ženy přesvědčovány, aby ehm, nepřipravovali sňatky svých dcer ve věku 13 let. A jde většinou velmi chudé ženy a Evropská unie má velmi úspěšný program. A pokud dívka odmítne snětek ve 13 letech a, a zůstane ve škole až do 16 let, tak dostane jízdní kolo zdarma od Evropské unie. A je to velmi úspěšný program. Díky mým malým znalostem děny, když dochází k přebytku mužů tak eh, v určité společnosti, v určité zemi, tak eh, tyto země obvykle eh, se pustí do války. A v Indii, v Indii a Číně je přebytek mužů, považují se za rivaly a může dojít o spor o Himaláje. Takže to je, jde o, o hluboký a potenciálně nebezpečný problém. Děkuji. Slovo má paní Teokarus. Děkuji, paní předsedající. Budu hovořit řecky. Chci vám poblahopřát a poděkovat za zprávu, kterou jste předložila, obsahuje velmi správné informace. Dovolím si poznamenat, že z hlediska lékařského obvyklý poměr je 106 děvčat na 100 chlapců. A to proto, že chlapci jsou citlivější při porodu. Je to tak v průměru s výjimkou Argentíny, kde je vyšší počet chlapců při porodu, ale v Evropě, Azerbajdžánu, Gruzii a balkánských zemích nezjišťujeme, že by se situace patologicky měnila. Pokud současně nezaznamenáme pokles porodnosti, pokles populace, takže problém, který popisujete, není nutně evropským problémem. V Evropě 110 chlapců na 100 dívek. Ten problém je zejména v Indii, kde v určité době se skonstatoval 2 miliony vražd dívek. Nebyly to potraty, ale byly to skutečně vraždy po porodu. Co se týče selektivních potratů, pokud je potrat povolen, tak eh, žádná žena mm, neřekne, že měla interrupci kvůli pohlaví dítěte. Jde o regulaci interrupcí jako takových. A zakázána je selekce pohlaví, ale pouze u oplodnění in vitro. Nevím, co probíhá v Indii. Je to zřejmě pozitivní, protože tam je možné stanovit eh, pohlaví dítěte na, na základě ultrazvuku a dochází k interrupci před porodem. Je to horší, než aby žena porodila a potom zabila svou holčičku? Správně uvádíte Koreu nejlepší je zlepšit životní podmínky populace, aby ten problém mohl být vyřešen a nepouštět se do zbožných přání, ale přijmout efektivní kroky, které zlepší veškeré faktory, které zlepší životní úroveň. Bylo řečeno, že muž není schopen zabít eh, malou dívku, holčičku, tak eh, to patří také ke kulturní záležitosti. Nevím, zda si tady někdo dokáže představit, že je možné páchat takový skutek. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi si vážím studie a informací, které nám byly poskytnuty. A také si vážím této prezentace. Mám otázku. Zkoumali jste důvody tohoto stavu? Předpokládám, že důvody se v jednotlivých regionech liší. Nejde jenom o nedostatek eh, pojištění v některých regionech ženy nemají vlastnická práva, nemohou disponovat půdou. A rodina, je bohatá, chce si zachovat majetek a přeje si tedy mužskou progenituru. azijských zemích, například v Číně, chlapec či muž je nezbytný pro zajištění budoucnosti rodičů, aby tedy zajistil potřeby rodičů, až budou rodiče starší. Tedy co nutí lidi zabíjet děti? ženského pohlaví, tedy holčičky. Myslím, že ten problém je širší. Je to jenom špička ledovce. To, že se nepečuje dostatečně o děvčata a ženy, že jsou ženy a děvčata zabijena. víme o tom něco, máme o tom nějaké informace, Moje další otázka je následující. Máme informace například o Indii a Číně, jak fungují ty zákony v Indii a Číně. Jsou lidé stíháni za tyto zločiny? Existují sice zákony, ale ty zákony nejsou efektivní, protože nejsou dodržovány. Tedy uplatňování práva je velmi nedostatečné v těchto zemích. A mám další poznámku. Kolega Newton Dan zde něco řekl a já jsem se zabývala obchodováním s lidmi. A v dějinách jsem zaznamenala, že v prvních dekádách 20. století až do roku 1920-1930 ženy byly vyváženy do Spojených států a obchodování s lidmi přišlo až mnohem později, v 60. letech. A tato vlna, která přišla z Evropy, a to, co vidíme dnes, tedy pakistánské rodiny, které posílají své dcery domů ve 13 letech a 14 letech, aby se vdali. A nevíme o všech případech, ale také to souvisí s tímto jevem. Dám slovo komise, není to komise, je to ESVČ, ne, komise nechce mluvit. Dobře, tak začnu poslední otázkou opět. Už jsem hovořila o finančních důvodech selekce pohlaví, možná to zopakuji. E, majetková práva jsou určitě velkým problémem péče o seniory také. Například v, Če- v Číně dochází k tomu, že po vazbě ženy se musí starat o rodiče manžela. A pokud eh, by manžel odmítl, tak vlastně nikdo se nebude o rodiče starat. V Koreji je možné v Koreji tedy to bylo pozměněno zákonem, kdy dívky měly právo také se starat o rodiče. Dědictví a dědění pozemku má také velký význam. Nevím tedy, které zákony byly v tomto stěnu schváleny. Čína a Indie má zákony, ale je velmi, důlež, je velmi obtížné vystupovat vlastně tyto uplatňování těchto zákonů, pokud žena podstoupí ultrazvukové vyšetření, potají a poté se uchýlí k interrupci, tak eh, vlastně se teda obtížně zjistit, že ta interrupce byla motivována právě s reakcí pohlaví. Takže to je otázka práva. Některé zákony nejsou dostatečně důrazné, zaplatíte pokutu například. V Číně lidé vědí, že zaplatí pokutu za druhé dítě. Pokud druhé dítě bude chlapec, tak zaplatím pokutu, alespoň se o mě někdo později postará. Ale nechce se jim platit pokutu za eh, děvče. A to je problém stávající populační politiky. Ten lék, ta lékařská záležitost, otázka statistiky, ano, je možné, že ta čísla, která jsou poznamená, nejsou poměr pohlaví při narození, ale pouze informace o počtu narozených děvčat, ale je možné, že nejsou vlastně všechna, všechny dívky registrovány. A to je také projev diskriminace, pokud prostě nepřihlásím svou dceru po porodu. A v zemích jako Azerbajdžán u prvních dvou porodů v rodině poměr pohlaví je normální. Až u třetího a čtvrtého porodu dochází ke změně a to je informace o tom, že ta čísla vypovídají o diskriminaci. a otázka přežití eh, u dětí vlastně v některých zemích eh, děti nedostávají stejnou potravu, liší se potrava chlapců a dívek, například v zimě nekoupí eh, kabát dívce a koupí ho chlapci. Zdravotní péče je lepší pro chlapce než pro dívky. Netýká se to preferencí, je, jsou to i historické a ekonomické záležitosti. A o finančních aspektech už jsem hovořila. Jenom jedna drobná otázka. Já jsem si přečetl v knižce o ekonomice. Pokud je pokud je první dítě děvče, tak se pokoušíte o druhé dítě a vlastně začnete kojit tu, to, tu holčičku. A kdyby se tedy z, ta, to zanedbávání je vlastně záměrné. A je to otázka velmi obtížná. A jsem velmi rád, že jste nám přinesla tuto studii a že se můžeme tím zabývat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Přeruši naše jednání. Zahájíme zítra v 9 hodin pro koordinátory a v 10 začne zasedat výbor. Přeji vám hezký večer.